Dobrý den, vážení kolegové, milé kolegyně, jednání je zahájeno. Prvního července po doporučení poradního výboru o chování poslanců jsem se rozhodl udělit eh, sankci panu Janu Zahradilovi, protože nedodržel eh, deklarační povinnost podle článku 3 odstavce 3 článku 4 odstavce 2 kodexu chování, což mohlo vést ke střetu zájmu. Sankce spočívá v napomenutí. Rozhodnutí bylo oznámeno dotčenému poslanci 7. července podle článku 177 jednacího řádu. Má pan poslanec dva týdny od tohoto oznámení, aby se interně odvolal proti tomuto rozhodnutí Eh, u úřadu předsedy parlamentu. A dříve než eh, začne rozprava, ještě výsledky hlasování eh, ze včerejška. Výsledky druhého hlasování ze středy jsou následující. Pokud jde o konkrétní opatření, které se e, týká vysílání e, e, řidičů, bod 5 za, zamítnut 29, 8, 9, 11 zamítnut 9 a 30 zamítnut 31 zamítnut 12 a 32 zamítnuty 13 a 33 zamítnuty.

24 zamítnut, 22, 25 zamítnut, 26 zamítnut, 3 zamítnut, 4 a 27 zamítnuty. Pokud jde o maximální denní a týdenní eh, doby eh, práce plus týdenní doby odpočinku, desítka zamítnuta, jedenáct zamítnut, čtyři zamítnut, dvanáct zamítnut, třináct zamítnut, pět zamítnut, šest zamítnut, sedm zamítnut, osm zamítnut, čtrnáct zamítnut, patnáct zamítnut, šestnáct zamítnut, sedmnáct zamítnut, 18 zamítnut, 19 zamítnut, 9 zamítnut, 9 druhá část zamítnut, pozměňovací návrh číslo 3 zamítnut. Dále, pokud jde o přizpůsobení eh, sektoru silniční dopravy 17 eh, zamítnut, 8, eh, 18 zamítnut, 9, 19 zamítnut, 1 zamítnut, 9 a 20, 10 a 20 zamítnut, 11, 21 zamítnut, 22 zamítnut, 12 zamítnut, 12 druhá část zamítnut, 24 zamítnut, 3, 14 zamítnuty, 4 zamítnut, 5 zamítnut, 15 zamítnut, 6 a 16 zamítnuty. Dále ochrana finančních zájmů Evropské unie, boj proti podvodům, výroční zpráva za rok 2018.

109 schválen, 111 schválen. Eh, dále pozice rady k opatřením, která se týkají vysílání pracovníků v odvětví silniční dopravy a Eh, aplikační povinnosti, eh, maximální denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů a přizpůsobení vývoji v daném odvětví. Žádný pozměňovací návrh nebyl přijat. Neobdržel jsem další žádosti podle článku 67 jednacího řádu a tyto tři pozice rady požaduji za považuji za schválené a můžeme je tedy eh, považovat celkově za přijaté. A nyní přejdeme k prvnímu kolu hlasování na dnešní den. První kolo bude zahájeno od 9.15 do 10.30 a hlasovat se bude stejným způsobem jako včera. Veškeré hlasování bude jmenovité, poslanci budou moci ověřit, jak hlasovali a výsledky hlasování v dokumentu, který bude zveřejněn na webových stránkách plenárky. Prohlášení o hlasování nebo odůvodnění hlasování může být předloženo písemně maximální délka 400 slov. Nyní tedy zahajuji první kolo hlasování. Část máte do 10.30 a výsledky budou sděleny ve 14 hodin 15 minut, ve čtvrt na 3. Ano, vážení kolegové, teď poprosím o chvilku pozornosti. Mám zde jedno sdělení. Jak víte, v Hongkongu v minulém eh, týdnu vstoupil v platnost nový zákon o národní bezpečnosti. Eh, situace se stále dramatizuje. Každý den přináší eh, zprávy o dalším eh, zatýkání, násilí, není tam eh, již svoboda schromažďování, vyjadřování v knihovnách a ve školách, byly dokonce odstraněny některé knihy. Jde o velice znepokojivý vývoj, který se nás týká. Já obdivuji a všichni obdivujeme odhodlání a odvahu hongkongských občanů. Mnozí z nich eh, riskují svou osobní svobodu v boji za udržení demokratické, svobodné a otevřené společnosti eh, tak jak tomu bylo v minulosti, kde právní stát a základní Eh, svobody a vysoký stupeň eh, autonomie byly součástí každodenního života a nyní jsou ohroženy. Jakožto členové parlamentu musíme osvědčit solidaritu a zaujmout pozici proti erozi svobody a vzrůstajícímu eh, autoritarismu. Myslím si, že vyjadřuji pocity všech kolegů a všech kolegyň, v tom, že chci vyzvat příslušné orgány, aby dodržovaly základní svobody a e, mezinárodní pravidla. Děkuji. A teď e, na chviličku přerušíme rozpravu a potom se pustíme do práce.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 Good morning, everybody. We are... Přeji všem dobrý den, pustíme se do rozpravy. Podle našeho pořadu jednání nyní bude následovat společná debata, eh, která se týká eh, toho, co nám řekne náš vysoký představitel eh, pro zahraniční politiku. A budeme tady mít celkem dvě témata. Jednak to bude eh, výroční zpráva za rok 2019 a jednak to bude také negativní role ve Středomoří u Turecka a situace v Bělarusku. Eh, dnes nebudeme moci přijímat žádné modré karty ani catch the eye. A já dávám slovu, eh, slovo našemu vysokému představiteli řediteli pro bezpečnostní a zahraniční politiku panu Josipu Borelovi. Honorable, honorable members. Vážení poslanci, nemáme moc času a proto přejdeme přímo k věci. A totiž ke zprávě o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2019. Jedno důležité téma, které zpráva zdůrazňuje, je vazba mezi lidskými právy a životním prostředím. V prosinci na fóru nevládních organizací EU jsme si vyslechli výpovědi obhájců lidských práv z celého světa. V roce 2018 77 aktivistů, obhájců lidských práv po celém světě, kteří byli zabiti, se věnovali otázkám životního prostředí. Jsou to velice citlivé, citlivé otázky i z ekonomického hlediska. Jde také o ochranu a práva původních obyvatel. Velké obavy působí zámory půdy. Musíme posílit naše snahy v tomto směru. Zpráva také zdůrazňuje vazbu mezi digitální transformací našich společností a lidskými právy a demokracií. Nové technologie přinášejí příležitosti, abychom mohli dál prosazovat lidská práva a demokracii, ale vytvářejí také nejistou situaci. Přinášejí výzvy. A proto vítáme průkopnickou rozpravu v Evropském parlamentu. Musíme regulovat etické aspekty naší umělé inteligence. Letošní rok přináší výročí Pekingské deklarace o rovnosti pohlaví. Bohužel, podle statistik OSN, třetina žen po celém světě dál trpí nějakou formou násilí ve svém životě. A to přesto, že ženy představují natolik potřebné pracovní síly, například ve zdravotnictví. Ženy zažívají nejtěžší následky, sociálně-ekonomické následky pandemie. Nicméně máme tady i dobré zprávy. Pokud je o politiku a demokracii v oblasti lidských práv, můžeme například zdůraznit rozhodnutí Čadu zrušit trest smrti nebo Sierra Leone ve vztahu ke školství. Sri Lanka snížila dětskou práci na 1% prostřednictvím průkopnická opatření v oblasti lidské práce. Více než 60 tisíc dětí už netrpí dětskou prací v porovnání s tím, jak to bylo před deseti lety. Takže pomalu, ale jistě dosahujeme pokroku. Některé společnosti, třeba Tunisko, Sri Lanka a nebo Gambie, provedly demokratické změny. A v roce 2019 snad ubývá, ubývá autokracie a padá moc diktátorů. K této zprávě bych rád řekl víc věcí. Ale podle programu se musím také vyjádřit k druhému bodu, který jste nazvali stabilita a bezpečnost ve Středomoří a negativní úloha Turecka. Tak to jste nazvali druhý bod na pořadu jednání. Já jsem se právě vrátil z intenzivních diskuzí s Tureckem na Maltě. V předchozím týdnu jsem naštívil Řecko a Kypr, kde jsme se snažili projevit solidaritu Evropské unie. Je zřejmé, že stabilita a bezpečnost ve Středomoří vyžaduje kolektivní úsilí. Celá léta konfliktu v Libii a v Sýrii měla velký dopad na celý region – a má to faktický dopad na naše zájmy, na naši bezpečnost. Pokud je třeba o kontrolu migrace, terorismus, politickou nestabilitu, od Sahelu až po širší oblast Středomoří a Blízkého východu. Situací je zasaženo i Turecko. A to jak situace v Turecku, tak v Libii. Ti patří k nejvýznamnějším aktérům v obou konfliktech. Pokud je o to, co dělá Turecko na severozápadě a v Sýrii, máme rozporuplné zprávy. Loni v říjnu rada jednoznačně odsoudila vojenské operace Turecka na severu Sýrie. Musíme však také uznat, že naše zájmy se občas shodují. Turecko projevuje solidaritu a velkorysost ve vztahu k více než 3,5 milionům syrských uprchlíků – a přes hranice poskytuje humanitární pomoc těm, kteří v nedávných tvrdých bojích přišli o domov. Bohužel musím litovat rozhodnutí Rady bezpečnosti, že se nebudou nadále otevírat hranice Turecka, aby bylo možné poskytovat humanitární pomoc. V Líbii musíme lépe spolupracovat. Musíme se shodnout na politickém procesu, Včera jsem to také připomněla ve svém příspěvku v Radě bezpečnosti OSN. Zdůraznil jsem význam celého procesu a také to, že nám rozhodně záleží na to, abychom uplatňovali embargo OSN na zbraně ve všech ohledech. Budeme dál sledovat eh, obchodování, které směřuje do všech cílových míst. Na řecké ostrovy přibývá ostrovů z Turecka. Byla také, bylo také podepsáno námořní eh, memorandum o porozumění s Libí. Ovšem to my tady v Evropské unii neuznáváme. V této věci jsme jednoznačně dali najevo Turecku, že jsme odhodlaní chránit principy, hodnoty, hranice a suverénní práva členských států. A budeme také dál hledat politické řešení pro Sýrii a Libii. Turecko je významný partner. Je to kandidátská země a je to spojenec v NATO. A současný negativní trend v našich vztazích, jak jsem říkal před dvěma dny v Ankaře, našim tureckým kolegům, ministru zahraničí a ministru obrany. Současný negativní trend našich vztahů je potřeba zastavit a zvrátit. Dynamika odvety neznamená, že Středomoří bude bezpečnější a stabilnější zónou – toho je možné dosáhnout pouze prostřednictvím dialogu a jednání tam, kde jsou rozpory, a ty rozpory tady jsou. O tom jsme také při mé poslední cestě diskutovali s tureckými kolegy. Zdůraznili jsme, že máme spoustu společných zájmů, na které můžeme navázat. V pondělí na Radě ministrů zahraničí posoudíme možnou cestu vpřed. A poslední, třetí záležitost je situace v Bělorusku. Na úvod bych zmínil poslední vývoj. Chtěl bych vás ujistit o tom, že vyneme velkou pozornost situaci přímo v této zemi v kontextu prezidentských voleb 9. srpna. Máme obavy ze omezování svobody shromažďování a projevu, včetně mírových protestů a práv novinářů. Jde také o zastrašování kandidátů opozice. Je třeba respektovat základní svobody, a kandidáti musí mít schopnost uplatňovat svá občanská a jiná práva. Očekáváme, že budeme pozorovateli nadcházejících voleb. V rámci posledního vývoje jsme žádali okamžité a bezpodmínečné eh, propuštění všech zadržených osob a budeme pozorně sledovat tyto volby abychom posílili suverenitu, nezávislost a svobody v Bělorusku. Jenom tak je možné vydláždět cestu pro budoucí prosperitu občanů této země. Bělorusko se aktivně účastní jednání. Dosáhli jsme matatelných pokroků pro občany této země. Jde především o usnadnění vízového styku. To vstoupilo v platnost 1. Červen, pardon, 4. července Je to všechno ve vzájemném zájmu, vzhledem k tomu, jak blízko se nacházíme, budeme pokračovat v dialogu, abychom napomohli vylepšení standardů i v oblasti životního prostředí a změny klimatu v zájmu všech Evropanů. Pokud nebude žádný, žádná právně závazná dohoda, Závěry, eh, které vyplývají z priorit partnerství mezi EU a Běloruskem, zůstávají významným cílem a já si myslím, že tam byly stanoveny politické priority. Patří tam i lidská práva, jaderná bezpečnost. A to by znamenalo, že bychom zajistili větší transparentnost a odpovědnost v našich vztazích. Paní předsedkyně, vážení poslanci, měli bychom zůstat otevření vůči dalšímu vývoji v našich vztazích s Běloruskem – a měli bychom i nadále podporovat suverenitu a nezávislost Běloruska. Nicméně tento vývoj může vycházet pouze z pozitivních kroků v oblasti demokracie, právního řádu, lidských práv a základních svobod. Tím se dostávám zpět ke svým úvodním slovům, a totiž k prezidentským volbám z 9. srpna. Ty budou velice důležité, protože nastíní cestu vpřed – a vymezí naše vztahy. Děkuji za pozornost. Vielen Dank. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. A e, nyní promluví předsedové frakcí a jako první pan předseda Weber za EPP. Eh, paní předsedkyně, vážený pane vysoký představiteli Borel, kolegyně, kolegové. Já bych dnes se chtěl soustředěvat na Turecko. S Tureckem máme mnoho společného, no, máme tam velké společné hospodářské zájmy, eh, dějiny, členství v NATO a tak dále. Mnoho Turků žije v Evropě a také mnoho Evropanů v Turecku a Eh, také eh, víme, že se Turecko angažuje v otázce uprchlíků a to musíme eh, potrhnout. Frakce EPP si vyžádala tuto dnešní debatu. My například máme obavy z, na, strvajících útoků Eh, tureckého vojska na řeckých eh, problémy na řeckých hranicích. Dále máme eh, problémy s francouzskými loděmi v Středomoří. Navíc tady máme zneužívání migrantů na vnější hranici EU. EU se momentálně silně odchyluje od našich evropských hodnot. A my tedy máme dva naše řecké kolegy, kteří eh, se kteří se eh, zabývali eh, situací v eh, oblasti eh, řecko-turecké hranice a my musíme jasně říci, že se Erdoganem necha, nenecháme, eh, nenecháme vydírat. Jsou to problémy nikoli řecko-turecké nebo jsou turecké, jsou to problémy EU-turecké. To, co chceme říci panu prezidentu Erdoanovi, je, že Evropská unie je připravena obnovit partnerství, ale potřebuje partnera, který bude spolupracovat. Evropská unie není naivní, my budeme reagovat podle našich možností, a jedním z nástrojů může být také budoucnost celní unie, která je tak důležitá pro Turecko. Já bych tedy chtěl říci, že bylo chybou eh, vést přístupová jednání s Tureckem. Eh, vedlo to tedy ke zklamání na Tureckém straně, eh, podívat, že my jsme vlastně nebyli připraveni Turecko skutečně přijmout. Toto kapitolu bychom tedy měli uzavřít a měli bychom hledat nové formy partnerství s Tureckem. Děkuji vám. Děkuji, pane Weber. A nyní za sociální eh, demokraty paní kolegyně Santos. Děkuji. Pane vysoký představiteli, dnes posuzujeme další zprávu o lidských eh, právech, o stavu lidských práv a demokracii ve světě. Bohužel nemůžeme konstatovat, že nastaly pozitivní změny na základě této zprávy. Vidíme, že změna je pomalá. Nicméně dá se říct, že tato zpráva není jen další zprávou v pořadí. Rok po roce ta zpráva vypovídá příběh oběti rasismu, příběh původních obyvatel vyhoštěných ze země, příběh aktivistů, obhájců lidských práv, kteří jsou pro následování, umlčování, dokonce zabíjení. Vypovídá příběh těch, kteří jsou mučeni a trpí nehumánním zacházením. Je to příběh těch, kteří uprchli před válkou, před pronásledováním a před hladomorem. V mnoha případech umírají na cestě do Evropy, na našich hranicích, kde chtěli pouze příležitost k lepšímu životu v bezpečí a v důstojnosti. Tato zpráva vypovídá příběh milionů lidí, kteří žádají spravedlnost a respekt pro ta práva, která se my snažíme prosazovat univerzálně a viditelným způsobem. Vypovídá příběh lidí, kteří mají větší zájem o to, co budeme dělat zítra, než o to, co říkáme dnes. A je proto na nás, abychom byli nekompromisní při obhajobě multilateralismu a hodnot Evropské unie, abychom bojovali proti beztrestnosti a abychom jednali. Musíme obhajovat Mezinárodní soudní dvůr před nehoráznými útoky. Musíme uplatňovat evropský systém sankcí vůči těm, kdo porušují lidská práva. Musíme zavést povinné mechanismy kontroly, aby produkty, které jsou výsledkem porušování lidských práv, nepřišly na náš trh, do našich dodavatelských řetězců. To též platí pro ty eh, produkty, které poruší environmentální normy. Potřebujeme pakt, který bude dodržovat lidské hodnoty. Děkuji vám, paní kolegyně Santos. A nyní paní kolegyně Rodríguez Ramos za frakci Renew. Děkuji mnohokrát, pane vysoký představiteli. Prezentace této zprávy je v tomto roce velice důležitá protože uh, uzavírá určitou cestovní mapu strategii pro lidská práva. Jsou zde pozitivní aspekty, které jste zmínil, ale je zde také obrovské množství těch negativních jevů v této zprávě. Já bych eh, rovněž chtěla pozitivně upozornit na to, že eh, klimatická změna, ztráta biodiverzity se nyní uznává jako velice důležitá hrozba lidským právům. Chtěla bych ale říci, že rok 2019 eh, je, byl velice špatným rokem, protože to byl velice dobrý rok pro populismus, eh, který postupuje, eh, ohrožuje demokracie a zhoršuje dodržování lidských práv a svobod. Vidíme také, že oslabení našich demokracií eh, postupuje zvnitřku a demokratické instituce jsou využívány eh, k, využívá, k vytvoření autokratických režimů. Vidíme to neustále. Jsou zde útoky na soudní moc, na tisk. Svoboda tisku je naprosto zásadní a proto, pane vysoký představiteli, my, demokraté, nemůžeme v žádném případě Eh, dovolit, eh, aby eh, persekuce a urážky tisku byly povoleny. Musíme s tím bojovat velice razantně. Já bych si přála, aby Evropa byla asertivní, efektivní, eh, koherentní s dodržováním lidských práv a musíme v tomto okamžiku na tom zapracovat více než kdy dříve. Musíme se především soustředit na multilateralismus, na dodržování mezinárodních eh, práv, na mezinárodní legalitu, protože pouze tak se nám podaří ochraňovat lidská práva. A také eh, musíme klást důraz na rychlejší implementaci agendy 2030 a je třeba abychom eh, se snažili o budování větší odolnosti demokratických společností, eh, eh, abychom se k migraci stavěli také na základě lidských práv, především abychom bojovali proti nelegální migraci a proti násilným návratům. Děkuji paní kolegyně Rodriguez a nyní za frakci Identita a demokracie pan kolega Berg. Máte slovo? Paní předsedající, eh, pane vysoký představiteli, eh, v té zprávě je uvedeno mnoho problémů a já se tedy obávám, že eh, to, co se děje, naše politické vymoženosti jsou pouze takovým jakýmsi fíkovým listem. Největší humanitární katastrofa se odehrává v Jemenu, rozpady se společenské struktury, ženy jsou pod útoky milicí a kromě toho na Jemenu eh, se angažují různé válečné strany. A přitom to neřešíme. Eh, my jsme toto vlastně přenechali eh, OSN, Spojeným arabským emirátům a Saudské Arábii. My máme tady celý odstavec o svobodě vyznání, ale nehovoříme přitom o Africe, nehovoříme o podlačování eh, křesťanského přesvědčení. Eh, také eh, nehovoříme o tom, jak se mohou či nemohou účastnit hospodářského života ženy v Afganistánu. A nedáváme to, nedáváme to vůbec do souvislosti s politickou situací nehovoříme o skorumpovaných volbách, o popravách, která, které se odehrávají mimo soudně a všechno toto nechává probíhat nová vláda. Takže skutečně bychom se měli tímto zabývat a přijímat opatření, která skutečně také ty nejslabší chrání. Děkuji. Děkuji. A nyní za zelené paní kolegyně Neumann. Pane Borele, vážení kolegové, v lednu tohoto roku jsme tady stáli a hlasovali jsme usnesení parlamentu o výroční zprávě za rok 2018. Volali jsme potom, aby Rada a komise zavedly koordinovaný postup pro udělování víz a obhájcům lidských práv. A teď tady stojím znovu a nic se nestalo. Je to ještě horší. Když jsem se na to ptala v březnu komise, dostal jsem následující odpověď. Komise, a tady cituji, si není vědoma systémových problémů, kterým čelí obhájci lidských práv při splňování nezbytných podmínek pro vstup a udělování víz. To myslíte vážně? I 15. října loňského roku mi jeden, jeden z, eh, z aktivistů, 25-letý aktivista, vystoupit na kulatém stoli na belgické ambasádě požádal o výzum žádné výzum nedostal. Zítra bude v Turecku souzen za organizaci nenásilného procestu za práva LGBT komunity. Takových lidí je mnohem víc, protože aby dostali výzum, musí být v daní nebo ženatí, musí mít práci, pravidelný příjem, nesmí být e, eh, trestně odsouzení. Obhájci lidských práv, kteří žijí v zemích s represivním režimem, těžko splní takováto kritéria. Právě proto, co dělají. Právě proto, že dělají to, co po nich chceme, k čemu je vyzýváme. A pak komise mluví o tom, že nejsou žádné systémové problémy. Pane Borele, vy to víte stejně dobře jako já. Obhajci lidských práv jsou naši partneři. Bez nich nezmůžeme nic, pokud je o prosazování lidských práv a jejich prostor se zmenšuje. A naše vlastní vízové politiky ten jejich prostor zmenšují ještě víc. A já vás proto vyzývám k tomu, abyste se společně s komisařem Johanssonem pokusili zabránit této nespravedlnosti, aby tito lidé dostávali víza a mohli cestovat a vystupovali na našich konferencích, protože naší úlohou, co by Evropské unie, je podpořit a chránit ty, kteří bojují za demokracii a lidská práva a nestěžovat jim život ještě, ještě víc. Děkuji vám. A nyní za evropské konzervativce a reformisté pan kolega Roysen. Prosím. Vážený pane Borele, Pane Borele, já musím říct, že dostávám denně eh, právě na iPhone o diskriminaci, eh, rozbách a dokonce eh, násilí násilí, které vede i ke smrti. A mm, je to jenom proto, že je někdo křesťanem. Například včera v Indii došlo tedy k zabití eh, jedné křesťanské ženy, která měla šest dětí, mladší než 17 let a jsou zatím zřejmě eh, extremisté. Komis eh, tady vlastně hovoří o tom, jak to vypadá s zhoršující se náboženskou svobodou a dokonce z tohoto regionu eh, se vrací speciální pověřenec právě pro tyto záležitosti. Komise ho stahuje. Takže já myslím, že tady bude třeba také eh, do toho investovat personál a také, také lidi. Já tedy doufám, že komise eh, zde něco udělá. Zdá se, že náboženská svoboda pro nás není dostatečně důležitá, není, nestojí dost vysoko mezi evropskými prioritami. Evropská komise musí být schopna také e, vyvíjet tlak například při uzavírání nových obchodních smluv. To je podle mě důležité a je důležité, abychom se na to soustředovali také v Evropském parlamentu. Ano, děkujeme. A nyní pan kolega Urban Crespo eh, za sjednocenou evropskou legici. Děkuji. Paní předsedkyně, pane Boreli, v roce 2019 Evropská unie řekla, že chce být lídrem v podpoře a ochraně lidských práv. Pro mne to byl rok, kdy byla uzavřena dohoda Mercosur a eh, Bolsonaro Eh, celá jasně porušoval práva ochrany eh, původních eh, populací v brazilském amazonském pralese. A v tomto roce také paní Rakete a další byli obviněni z porušení zákona kvůli tomu, že zachraňovali na moři lidi, kteří byli ohroženi smrtí. Je to rok, ve kterém bylo ignorováno mezinárodní právo a byla ratifikována mezinárodní dohoda s Marokem, která zahrnuje i eh, saharská okupovaná území rok, kdy nadále eh, pokračovalo porušování lidských eh, práv ze strany vlád představitelů jako je Erdogan nebo Sisi. Já se domnívám, že my musíme přestat ostatní poučovat a musíme jít příkladem. Eh, včetně dodržování lidských práv v obchodních dohodách, které uzavíráme, včetně eh, ochrany lidských práv ve Středomoří a také na samotném evropském území. Děkuji. Herzlichen. Děkuji vám. Pan kolega Kastal to tady není, takže budeme pokračovat eh, panem kolegou Lopesem Kilem za EPP. Děkuji, paní eh, předsedkyně, pane vysoký představiteli. Zpráva, o které dnes eh, diskutujeme, eh, uzavírá ten, tu cestovní mapu k dosahování lidských práv a Cílem je tedy bojovat proti mučení a důležitým nástrojem je dialog o lidských právech s třetími zeměmi Například, o, například takovýto dialog proběhl eh, na podzim 2019 eh, na Kubě. Eh, cílem je bránit například modernímu otroctví, zatýkání vězňů svědomí a dalších. Cílem je podporovat demokracii a ochranu lidských práv na světě. Ale v roce 2019 jsme provedli osm observačních misí a sedm expertních misí na podporu volebních postupů. Eh, díky kterým by mohlo dojít k demokratické transformaci ve Venezuele, eh, kde dochází k ohrožování demokratických eh, institucí a k manipulování směřování politických stran. Pane vysoký představiteli, využijte veškerých svých pravomocí, aby ochrana lidských práv byla posílena v zemích, se kterými jednáme. Vielen Dank. Děkuji vám a budeme pokračovat s paní kolegyní Arenou. Merci. Děkuji. Eh, pane vysoký představiteli, před eh, covidem eh, byla situace pokud jde o lidská práva, horší v každém případě, ale covidová epidemie tuto situaci ještě více zhoršila, především ti nejohroženější lidé platí tu nejvyšší cenu. Viděli jsme protesty mladších i starších lidí již eh, před covidem, ale lockdown poté omezil možnost takto se vyjadřovat. Je to eh, například Irák, Alžírsko, Hongkong, eh, Libanon, Chile, všechny tyto země, kde ty nepokoje jsou symptomy hlubokých problémů. Viděli jsme to i v našich demokraciích, například ve Spojených státech s hnutím Black Lives Matters, i v Evropě to vidíme. Evropská unie eh, rozvíjí ambiciózní a solidní politiku lidských práv a velice eh, děkuji za vaši iniciativu na spuštění nového sankčního mechanismu, který eh, by trestal pošlapávání lidských práv, ale chybí nám více koherentnosti ve všech našich ostatních politikách. Evropské politiky musí dodržovat smlouvy, především pak článek 21, ať pokud jde o obchodní či migrační politiku, politiku humanitární, rozvojovou, klimatickou, veškeré tyto politiky musí dodržovat zásadu, kterou je zásada do not harm. Eh, neškodit. Nikdy by evropská politika neměla nějak byť i nepřímo vést k oslabení lidských práv na světě a proto potřebujeme ambicioznější legislativu v Evropské unii, efektivnější a inkluzivnější legislativu, která bude více zahrnovat občanskou společnost. Potřebujeme také eh, bojovat eh, proti beztrestnosti a podpořit Mezinárodní soudní tribunál. Děkuji. Děkuji a nyní pan kolega Andrews, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane vysoký představiteli, rád bych využil této příležitosti a vyzval vás, abyste jmenovala speciálního zástupce pro syrský konflikt. Já vím, že máme vyslance OSN, ale my nejsme v OSN. Mám za to, že toto je jediný způsob na cestě k udržitelnému míru, protože to nemůžeme nechat na Rusech. Jak víte, zítra usnesení o přeshraniční eh, poskytování podpory humanitární podpory končí, vetovala to Rusko, vetovala to Čína, rozhodli se, že uříznou podporu za pandemie pro 2 miliony osob. Já jsem pracoval pro humanitární organizace v Syrii čtyři roky a opravdu se nesmírně stydím za to, že mezinárodní společenství nedokáže tyto obyvatele chránit. Už dva roky Unie nedokáže chránit tyto obyvatele před nuceným mizením, chemickým útoky a za útoky na občanskou infrastrukturu, teď nedokáže ani poskytovat podporu. Příští rok bude desáté výročí. Vyzývám vám dnes, abyste jmenoval speciálního zástupce, který může zahájit proces budování vztahů s cílem dosažení udržitelného eh, míru pro Syrii. Děkuji. Děkuji a nyní paní kolegyně Tovaliery. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Evropa musí eh, monitorovat dodržování lidských práv eh, ve světě, to je záslužné, ale měla by se také zabývat a rozhodněji odsuzovat eh, porušování lidských práv, ke kterému dochází na území Unie. Eh, toto porušování exponenciálně eh, roste v důsledku masivní eh, migrace ze zemí s islámskou tradicí, které sebou přinášejí mačistické a tradiční postupy, eh, například eh, násilná manželství, eh, genitální mutilaci, například 70 tisíc ženských obřízek probíhá pouze v Německu každý rok a k tomu všemu mezinárodní společenství mlčí. Měli bychom tyto jevy u nás doma jasně odsuzovat, ale určitě je to nepohodlnější, než aktualizovat mezinárodní statistiky. Ale jde o něco, s čím již nemůžeme otálet. Vyžaduje to velkou odvahu místních vlád, která dosud chyběla. Děkuji. Děkuji vám. A nyní paní místopředsedkyně Hautala. Um, Vážená paní předsedkyně, vážený vysoký představiteli. Ve výroční zprávě o lidských právech rozsah aktivit a iniciativ v oblasti podnikání lidských práv jistě je chválihodný. Nicméně práva, která nejsou právně vymahatelná, zůstávají pouze na papíře. Po mnoha letech tvrdé práce tady v Evropském parlamentu a v občanské společnosti konečně uvidíme, že rostoucí počet členských států a také komise stále více souhlasí s tím, že potřebujeme povinnou legislativu pro podnikání a pro lidská práva. Na konci dubna nastala průlomová událost. Didier Reinders se zavázal k legislativní aktivitě pro povinnost prověrky lidských práv a podobných oblastí pro podniky, které podnikají v oblasti Evropy. Nyní německé předsednictví rady se zavázalo k tomu, že zpracuje akční plán EU pro podnikání a lidská práva. A už je na čase, protože Evropská unie přísně přistupuje k členským státům, aby přijali akční plány ale kovářová kobila někdy chodí bosa a Evropské unii pořád takový akční plán chybí. A my to skutečně vítáme. Vidíme také, že nastává vhodná chvíle, aby Evropská unie začala smysluplným způsobem přispívat k mezinárodnímu vyjednávání v rámci OSN v oblasti podnikání a lidských práv. Už protože jsme něco začali dělat i doma. Požádejte tedy členské státy o mandát, abyste mohli zahájit tato jednání. Dankeschön. Děkuji vám. Eh, pan kolega Puždemon. Very much, senor Mnohokrát děkuji. Zavázali jsme se k tomu, že budeme ohevat lidská práva na celém světě, ale aby to bylo efektivní, Evropská unie potřebuje morální autoritu a tu nemá. A nemá ji proto, Protože tady máme například napětí mezi politickými a sociálními vůdci, no, lídry, a proto tyto snahy nejsou důvěryhodné vůči, členský, vůči ostatním zemím. Zmínil jste Turecko. Před rokem turecký režim rozhodl, že odvolá starostu, který byl demokraticky zvolen. Minister vnitra to zdůvodnil tak, že Španělsko odvolalo nezávislé politiky v Baskicku a Katalánsku. Byli odvoláni bez soudu. Ve zprávě je také výslovný odkaz na pronásledování Kurdů v rozporu s tím, co je v jiných zprávách o lidských právech. Například organizace Human Rights Watch. Potřebujeme autoritu Evropské unie. Dezidenti po celém světě vám budou vděční. Budeme pokračovat panem kolegou Milanem Monem. Eh, děkuji paní předsedkyně, děkuji paní vysoký komisaři. Dodržování lidských práv eh, je známkou identity členských států a celé Evropské unie a naše vnější politika samozřejmě nemůže ignorovat tento rozměr a sama SVČ musí eh, pracovat ve své práci a na svých zprávách o podpoře lidských práv na světě. Chtěl bych také říci, že obecně země, které dodržují lidský práv, lidská práva a právní stát eh, v minulosti dodržovaly a nyní dodržují mír a mezinárodní právo. To si my Evropané přejeme. Eh, na podzim eh, loňského eh, roku zahájila Rada práci na budování systému sankcí za porušování lidských práv, o čem se hovoří také v programu Priorit německého předsednictví, který jsme si zde vyslechli. Já bych chtěl znát více podrobností o cíli těch prací, o tom, v jakém jsou stavu. Myslím si, že je naprosto eh, zásadní zlepšit mechanismy pro ty eh, sankce, tak aby se neopakovala situace z z pledna. Děkuji a nyní paní kolegyně Volat, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, eh, za eh, to svoji jednu minutu chce eh, zaměřit na Turecko, poněvadž tady se systematicky porušují práva a destabilizuje se celý region. Zatímco my zde jednáme, Turecko obsazuje několik regionů v severní Syrii a zaměřuje se proti Eh, Kurdům, eh, zejména eh, náboženské menšiny, jako jsou jezidové a rozpoutává proti jim teror. Také podněcuje další spirálu násilí v syrské občanské válce. Ohrožuje také Kypr a Turecko, Kypr a Řecko, naše členské země snaží se eh, proti nim fungovat eh, na mezinárodním poli, pošlapává lidská práva a dále destabilizuje region. Pro mě je velice důležité, eh, že je třeba, abychom dodržovali my lidská práva, kterým, která předpisujeme jiným, a to i na našich hranicích. Děkuji vám. Děkuji a nyní paní kolegyně Tom. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já rozhodně vítám tuto diskuzi, která znovu ukazuje, že naše unie je založená na hodnotách a rozhodně souhlasím s tím, co už říkala většina kolegů. Ale ráda bych zmínila ještě jednu věc. V roce 2019 EU mluvila několikrát o menšinových právech. Na radě, eh, na generálním zhromáždění OSN EU mluvila také o speciálním zpravodaji pro menšinová práva. Na fóru o menšinových právech si EU vzala téma na téma vzdělávání a e, lidská práva menšin. Měli jsme také regionální fórum. Na všech těchto setkáních, jak uvádí výroční zpráva EU, zdůrazňovala své politiky, pokud je o inkluzivní vzdělávání, jazykovou rozmanitost a práva menšin. Nicméně skutečně jdeme příkladem. Speciální zpravodaj zdůrazňoval otázku menšin jako svou prioritu. Nicméně mluvili jsme o tom, jak to vypadá v EU, jak to vypadá se stovkami osob bez státní příslušnosti na hranicích. OSN také zvažuje právo menšin učit se v menšině. Menšiny jsou po celé Evropě, proto se o tom mluvilo. A já chci, abychom se zapojili do různých platform pro menšiny, abychom říkali ostatním, co dělají špatně a bylo by to mnohem přesvědčivější, kdybychom my sami mohli jít příkladem. Děkuji. Děkuji vám a nyní pan kolega Kolekučič. Poštovaná předsednice, poštova... Paní předsedkyně, vážení kolegové, abychom měli právo poučovat ostatní o lidských právech mimo Evropskou unii, Musíme se zamyslet sami nad sebou. Musíme zajistit, že tato práva budou dodržována. Ve Španělsku, třeba v Katalánsku, musíme připustit, že tam dochází k politickému pronásledování a o tom mlčíme. Vůbec jsme se tohoto tématu v tomto parlamentu nedotkli. A je to důležitá věc. Navíc dochází k porušování základních lidských práv za karantén v určitých státech se to dělá prostřednictvím kroků vlád, zatímco v jiných zemích, třeba v Chorvatsku, veškerá práva přenesly na jakési centrály bez jakéhokoliv právního základu k omezování práv osob anebo pohybu osob. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám a nyní eh, paní kolegyně Pirbachas, prosím. A Paní předsedkyně, vážení kolegové, já bych chtěla v tento den eh, připomenout eh, eh, památku, jaksi paměť evropských národů, protože jsem navrhla předsedovi Evropskému parlamentu, aby se smířil, aby uznal svou společnou historii, která se týká především zámořských regionů, kdy eh, nesmíme zapomínat na současné ani moderní otroctví, ať již v Africe či v Indii, tedy regiony, které zde v parlamentu zastupuji. Je třeba bojovat proti otroctví Eh, stejně tak eh, jako proti otroctví eh, modernímu, tím, že odsoudíme ten ultraliberální hospodářský model, který vede k obecné chudobě. Jak říkal Martin Luther King, pokud dojde k nespravedlnosti kdekoliv na světě, tak to ohrožuje spravedlnost na celém světě. Uznejme památku otroků a snažme se smířit s naší vlastní historií bez diskriminace. Chci, eh, to, eh, chci poděkovat eh, všem lidem ze zámořských regionů. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám a nyní paní kolegyně Kokalary. Děkuji, paní předsedkyně, pane vysoký představiteli Borely, vážení kolegové. Demokracie je pod útokem právní řád upadá a práva jednotlivců jsou oslabována. Vidíme nástup autoritářských režimů, třeba v Číně a v Rusku. Když říkáme, že Evropská unie musí něco udělat na ochranu lidských práv, musí to znamenat, že musíme dát Evropské unii správné nástroje, aby to mohla dělat. Znamená to, že musíme zavést sank- režim sankcí, globálních sankcí pro lidská práva a to co nejdříve, protože ti, kdo porušují lidská práva, musí čelit sankcím. Evropská unie musí chránit obhájce lidských práv, kteří riskují svůj život za svobodu. A musíme se postarat o to, že v Radě už přestane platit princip jednomyslnosti v otázkách lidských práv aby byl hlas Evropské unie v oblasti lidských práv silnější, protože když nebudeme chránit a když nebudeme něco dělat v oblasti lidských práv, kdo jiný to udělá? Děkuji. A nyní pan kolega Angel. Pane vysoký představiteli, já blahopřeji úsilí Evropské komise a členských států, pokud jde o prosazování eh, práv LGBT. Evropská komise musí dál posilovat své úsilí a snažit se chránit a prosazovat tyto hodnoty přes politické kroky i finanční podporu. Obojí je důležité. Je to naprosto zásadní dnes, protože stojíme před diskriminací a velice dobře mezinárodně organizovaného hnutí proti pohlaví. Já eh, oceňuji náš multilaterální přístup a vedoucí roli Evropské unie na mezinárodních fórech, která obhajují práva LGBT a rovnost pohlaví. Nicméně vedoucí role znamená také jít příkladem, jinak přijdeme o veškerou důvěryhodnost. A já vyzývám Evropskou komisi, radu a také tento parlament, aby nejenom mluvila, ale by také rychle zasáhla, pokud je třeba o to, co se stává v některých našich členských státech v poslední době. Jde třeba o práva LGBT v Polsku, jde o diskriminující legislativu v Maďarsku proti intersexuálům a transosobám. Takže musíme něco udělat, musíme být důslední a musíme zůstat důvěryhodní, pokud je o prosazování lidských práv po celém světě a také eh, podporu. Děkuji a nyní pan předseda Kastaldo, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Budu citovat vaše slova, pane představit, vysoký představiteli. V úvodu, když jste představoval tuto zprávu, pandemie covidu na, pravděpodobně navždy změnila náš svět a naši společnost. Chtěl bych eh, moci říci, že to sloužilo k obnově pocitu soucitu a humanity, ale v mnoha případech ta krize naopak v řadě částí světa byla zneužita života, na eh, cenzuru, diskriminaci a porušování lidských práv. My musíme být pišni, že jsme součástí instituce, která se nesmí bát vyjadřovat se velice razantně na obranu lidských práv, i když naši partneři jsou důležití obchodní či političtí partneři. Je naprosto zásadní, abychom jasně potvrdili, že Evropská unie bude majákem ve tmě a bude v první řadě boje za dodržování demokracie a lidských práv. Na jedné straně musíme velice eh, jasně hovořit na mezinárodním fóru a bránit multilateralismus. Musíme podpořit Mezinárodní trestní eh, tribunál, který je eh, předmětem útoku i ze strany Spojených států. A také musíme zmobilizovat veškeré nástroje, které máme k dispozici eh, proti těm, kteří lidská práva porušují a musíme co nejdříve schválit příslušný mechanismus. Děkuji. A nyní pan kolega Kelly. Mnohokrát děkuji. Já vítám tuto zprávu. Myslím, že jsme projevili vůdčí roli. A také bych chtěl eh, ocenit úsilí Elmel Gilmorové, která pracuje, tedy pracuje v OSN. Toto všechno je velice důležité. V těchto diskuzích jsme viděli, i v Irském dolu a tady v parlamentu, že potřebujeme další debaty. Potřebujeme, aby se lidé postavili za ty, kteří jsou ohroženi. Vidíme, že trpí ženy. V některých částech světa naprosto skandální, musíme se postavit za novináře. Vidíme také, že Čína utlačuje obyvatele své země. Musíme se postavit za tyto osoby, protože velice často jsme my jediní tím silným hlasem, který tito lidé mají. Děkuji a nyní pan kolega Zorinio. Pane vysoký představiteli, vážení poslanci, zpráva o lidských právech a demokracii, kterou tady teď analyzujeme, V podstatě předvídá situaci, ve které se nás nacházíme dnes. Ukazuje, nakolik důležité je prosazovat multilaterální přístup, zvlášť pokud je o sociálně ekonomické a sociální problémy. Autoritarismus a populismus se rozšiřuje ve světě. Zahlušuje svobody a Evropská unie musí být o to víc cestou k multilateralismu, dialogu a lidským právům. Mám jenom minutu, takže se chci zaměřit na tu situaci, kterou zažíváme v Mozambiku, v kap, provincii Capo Delgado. Tam jsou opravdu ohrožená lidská práva. A je to důsledek kombinace slabé zprávy, snahy využívat zdroje plynu a problému sociálně-ekonomického původu, ale také náboženské netolerance. Multilaterální přístup by tady mohl situaci změnit. Mohlo by nám to pomoct nastavit si místo ve světě. Potřebujeme nějaké evropské kroky, pane vysoký představiteli. Děkuji. A nyní pan kolega López. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu vysokému představiteli za jeho zprávu a za jeho práci. Pro nás je situace s lidskými právy ve světě nejen znepokojivá, je to znak toho, že se zhoršují některé globální tendence. Náš multilaterální systém a mechanismy ochrany lidských práv, eh, spochybnění mezinárodního práva, humanitárního práva a také to, že se stále stále více objevují vládci, kteří eh, se domnívají, že ve jménu většiny a demokracie lze porušovat práva těch, kteří je nevolí. Vy ve své zprávě hovoříte o některých skupinách a o určitém eh, pochybňování, ke kterému dochází. Například eh, jsou ohrožena práva žen, dětí, osob zranitelných, migrantů i na území Evropské unie. Hovořil jste také o Latinské Americe, kde dochází k porušování lidských eh, práv, eh, k vraždám eh, domorodých populací a těch, kteří bojují za životní prostředí a proti záběrům půdy a proti tomu musíme bojovat společně. Děkuji, pane kolego Lopezi. A nyní se dostáváme k druhé části společné debaty a e, sice k té části, která se bude týkat Běloruska a nyní pan kolega Kristoforu na jednu minutu. Děkuji, pane předsedu. Z tohoto eh, místa v Evropském parlamentu chci odsoudit Turecko za neustálé hrozby vůči Turecku a Kypru, což jsou dvě členské, dva členské státy Evropské unie. Eh, chci vyhlásit poplach, pokud nezakročíme okamžitě prostřednictvím opatření proti agresivitě Turecka, tak zítra už to nebudeme moci kontrolovat, ty dopady. A pokud neukážeme eh, solidaritu, je důležité, abychom eh, začali jednat. Členské státy musí dát k dispozici své námořnictvo, aby vnější hranice Řecka a Kypru byly chráněny. Jsem pišný na to, že jsem členem EPP, která zastává tuto pozici a která neustále brání pozici Kypru a Řecka. Nicméně, jak říkal Manfred Weber, pokud bude Turecko i nadále pokračovat eh, v tom, co dělá, budeme moci, muset ukončit celní unii a ukončit také financování eh, Turecka, protože pouze tak Turecko pochopí, jaké problémy na Kypru a v Řecku vytváří. Potřebujeme tedy silnou Evropskou unii opírající se o solidaritu. Eh, děkuji, pane kolego Kristoforo. Já se Eh, omlouvám, eh, já jsem oznámil, že eh, debatujeme o Bělorusku, ale ve skutečnosti momentálně debatujeme o středozemí a roli Turecka. A nyní dostává slovo pan kolega Sanchez Amor. Pane vysoký představiteli, vztahy s Tureckem jsou složité, ale jsou to pouze jedny vztahy. Neměli bychom eh, ten eh, eh, vztah, jak si vidět, izolovaně. My jsme Turecku nabídli to, co jsme mohli a myslíme si, že je třeba vycházet z toho, že Turecko je kandidátskou zemí a že by postupně měla přistupovat ke standardům, které máme zde. Uznáváme, že lidská práva se tam nedodržují, protože tam chybí důvěra, která zasahuje eh, vztahy mezi námi. Například pokud jde o liberalizaci eh, víz, eh, Turecko nesplnilo požadavky na přistoupení, máme konflikty ve Světové obchodní organizaci a pokud jde o vnější eh, politiku, tak eh, ta otázka asertivity se, myslím, využívá eh, poměrně nesprávným způsobem. Pokud jde o Řecko a Kypr, musíme s nimi být solidární. Děkuji, pane kolego Sanchez Amore. A nyní paní kolegyně Vautmans na dvě minuty. Děkuji. Vážený pane vysoký představiteli, mě by zajímalo, zda prezident Erdogan nadále podporuje vstup do EU. Co si o tom myslíte vy? Podívejte se, co Turecko v poslední době dělá. Vždyť je to všechno absolutně proti evropským zájmům a hodnotám. Ilegální těžební aktivity v našich územních vodách, zastrašování spojenců, také v souvislosti s embargem na zbraně v Líbii. Dochází k náhodnému zatýkání různých novinářů, právníků, lidskoprávních aktivistů. A v neposlední řadě Turecko vyhrožuje a vydírá nás a tvrdí, že otevře bránu do Evropy, otevře ji do kořán. Takže, pane vysoký představiteli, Přístup Turecka je jako vtip. Ano, Turecko je strategickým partnerem i pro EU, i pro NATO. Je to náš soused. A já věřím, že je potřeba mít s nimi silné partnerské vztahy. Turecko se nám ale neustále vzdaluje. Tento parlament jednoznačně vyjádřil své stanovisko. Toto autoritářské Turecko nemůže vstoupit do Evropské unie. Děkuji vám za veškeré úsilí. Děkuji za snahu neustále vést dialog s Tureckem. Ale prosím, abyste byli vůči Turecku upřímní, abyste jim všichni řekli, že naše vztahy nemohou být posunuty na vyšší úroveň, pokud se nezmění jejich kroky. A pokud Turecko neprojeví ochotu a neprovede závažné reformy. Děkuji. Děkuji. A nyní mm, pan kolega Mariana minutu a Děkuji, pane předsedo, pane vysoký představiteli. Jak dlouho ještě budeme tolerovat tu situaci? Evropská uh, situace, evropská uh, uh, civilizace čelí v podstatě Erdoánovu chalifátu a e, Turecko se stále více prosazuje ve Středomoří. Maďaři, Srbové, Rakušané, Řekové, Kypřané, Angličané, Francouzi a Rusové e, se e, neustále od pádu Konstantinopole střetávají s tímto projektem a Evropská unie jim brání v jeho Eh, jejich eh, poslání a my navíc eh, potom ještě kritizujeme Kosovo a Albánii a zrychlujeme jejich přistoupení k Evropské unie. V Libii děláme stejné chyby jako v Sýrii, jsou tam ty milice, které Turecko platí a když jsme před několika dny viděli akt, který se již na úrovni námořnictva přibližoval mezi Tureckem a Francií válečnému aktu, tak Evropa mlčela. Dokdy budeme tolerovat takovouto agresi, pane vysoký představiteli? Jak ještě dlouho bude pokračovat eh, tento iluzorní eh, proces eh, vstupu Turecka do Evropské unie, které s námi nezdílí žádné projekty ani hodnoty? Myslím si, že Evropa musí být v tomto okamžiku razantní a na závěr bych chtěl říci, že pokud chceme zachránit mír a naše hranice, tak aby je Turecko ze všech stran nekontrolovalo, tak prosím prosím, eh, skutečně postupujte eh, razantně a byl bych rád, aby eh, vaše jméno nebylo spojováno s lidmi, jako byl Chamberlain či Daladie. Marian. Děkuji vám, pane kolego Mariany. A nyní paní kolegyně Strik na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také vysokému představiteli za jeho příspěvek. Název této debaty o bezpečnosti vyvolává dojem, že jde o jeden zlověstný faktor ve Středomoří, který má na svědomí všechny bezpečnostní hrozby. Je to sice atraktivní, ale moc nám to nepomáhá, k ničemu to nevede. Situace v blízkosti naší hranice je naprosto komplexní a nejvíce znepokojivý je nedostatečný vliv, který máme my, jak v Sýrii, tak v Libii. A to by se mělo opravdu zvrátit. Větší vliv však budeme mít pouze tehdy, když bude mít komplexnější regionální přístup. V Libii celá řada států soutěží o vliv a občané Libie skutečně podporují, potřebují naši silnou podporu, aby mohli zavést stát, kde demokracie, právní řád a demokracie převládají. Bezpečnostní hrozby zůstanou, pokud Libie bude selhávat jako stát. Turecko je jedním ze států, který tam zasahuje ve vlastním zájmu, ale to tež platí pro Rusko, Itálii, Francii a další. Dodržování berlínského procesu je tady navíc důležité. A je zklamáním, že dokonce členské státy Evropské unie nevždy tyto dohody dodržují. A já proto žádám, nebo ptám se vysokého představitele, jaké možnosti vidí, abychom navýšili efektivitu a rozšířili rozsah těchto operací, navzdory tomu, že Rusko to blokuje v Radě bezpečnosti. Kromě toho bychom měli více investovat do regionální stability. A začíná to regionem, který je k nám nejblíž, a to je Kypr. Musíme najít řešení konfliktu, který jsme tak dlouho zanedbávali. Ale také v severní Africe. Zapojení z zemí sousedních v Libii by rozhodně přispělo k udržitelnějšímu řešení. Já souhlasím s panem Borelem v tom, že navzdory tomu, že Turecko má neblahou historii, sdílíme společné zájmy. Nemůžeme prostě zůstat ve slepé uličce a předstírat, že nemusíme spolupracovat, nebo to nesmíme zužovat na spolupráci mezi EU a Tureckem. Takže já podporuji tento přístup, abychom přehodnotili strategii, ale nejenom z bezpečnostních důvodů, také proto, abychom prosazovali lidská práva. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně Strik. A nyní paní kolegyně Kanko na minutu a půl. Mnohokrát děkuji. Plyn na Kypru. Východní středomoří. Odcizování zásadních komunit. Nákup zbraní z Ruska. Přesun bojovníků ze Syrie do Libie. Vydírání Evropy kvůli migrantům, pokud nepodpoříme to, co dělají v Sýrii. Kolegové, já se musím ptát, jestli s takovými přáteli potřebujeme vůbec nepřátele. Posledních pár měsíců ukázalo, že Turecko za Erdoganem nemůže být blízkým a důvěryhodným spojencem Evropy. Takto se chová autokrat. A my nemůžeme přijímat v úterý autokraty a ve čtvrtek říkat, že děláme něco na základě demokratických hodnot. Přišel čas, abychom připustili, že stávající rámec pro naše vztahy s Tureckem, rámec členství, nemá nic Eh, společného s realitou. Musíme přehodnotit, strukturálně přehodnotit vztahy mezi EU a Tureckem. Nesmíme být naivní. Naše zájmy a naše hodnoty se neshodují. Naopak, přátelé se nechovají tak, jak se chová Turecko. Pokud nemůžeme být přáteli, přistupujeme k tomu jako Turecko, spíš na základě transakcí. Možná, že nemůžeme být přáteli. Ale Turecko musí být lepším sousedem a vy to dokážete. Děkuji, paní Kanko. Nyní pan kolega Giorgio na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane Borele, v těchto dnech je středozemí, středomoří v plamenech. Lidé jsou zabíjeni. Byl jste také určitý pirátský pokus Turecka ovládat eh, území, včetně polovinu, poloviny Kypru, eh, zasahuje v Somálsku, v Líbii, hrozí Řecku a také výlučné ekonomické zóně na Kypru. My navrhujeme dialog, to je skvělé, určitě pokračujeme v tom dialogu ale je třeba také dodržovat určité zásady. Podívejme se na to, jak Turecko reaguje. Reaguje hrozbami, reaguje hrozbou uprchlíků, tím, že otevře dveře uprchlíkům. Evropská unie musí zdůraznit, že ohrožováno není pouze Řecko, ale jde o důvěryhodnost celé Evropské unie. Bez velice eh, silných sankcí a bez společného řešení problémů tohoto regionu Turecko nakonec celou Evropskou unii potopí. Nechceme, aby Turecko Unii spolklo. Děkujeme a nyní pan kolega McAllister. Pane předsedo, děkuji. Vážení kolegové, nedávná eskalace ve, ve Středomoří ze strany Turecka a porušování územní eh, celistvosti Řecka a Kypru – představují výzvy pro naše partnerství. Jako Evropský parlament bychom dnes měli opět dát jasně najevo, že aktivity Turecka jako nelegální obchod a výlučná ekonomická zóna Kypru, narušování řeckého letového prostoru nebo útoky na řecké hranici jsou prostě nepřijatelné. Turecko musí udělat konkrétní kroky, aby deaskolovalo v současnou situaci. Já chci poděkovat vysokému představiteli Josepu Boralovi za jeho iniciativu znovu zahájit dialog s Tureckem? Ano, pane vysoký představiteli, naléhavě o tom musíme mluvit. Naléhavě musíme mluvit na základě pevných principů a musíme být plně jednotní jako Evropská 27. Děkuji. Děkuji, pane kolego McAllister. Nyní pan kolega Picula na jednu minutu. Děkuji. Pane předsedo, pane vysoký představiteli, opakovaně jsme kritizovali Turecko za nedávné aktivity na Kypru ve výlučné ekonomické zóně, za napětí, které způsobuje v Egejském moři a za to, co dělá v Libii. Rada se nakonec rozhodla, že režim restriktivních opatření bychom vůči Turecku zavést měli. Skupina SAD to podporuje. Seznam otevřených otázek vůči Turecku pokračuje – Jde o námořní nároky, narušování řeckého letového prostoru. Vedlo to ke značnému zhoršení vztahů mezi Řeckem a Tureckem. Turecko také neustále zasahuje do vnitřní záležitosti Libie, porušuje embargo OSN a oslabuje snahy o nalezení politického řešení pod patronací OSN. Vyzýváme Turecko, aby tyto věci omezilo, aby, dorušo, aby respektovalo suverénní práva. Pokud budou pokračovat nelegální kroky Turecka, EU musí odpovídajícím způsobem reagovat. Plně e, v solidaritě s Řeckem a s Kyprem jako členskými státy EU. Děkuji, pane kolego Picolo. A nyní na minutu a půl paní kolegyně Loazo. Monsieur le... Pane vysoký představiteli, vy jste před několika dny Eh, řekl, pokud jde o Turecko a Evropskou unii, že ta situace není zdaleka ideální. Já také znám, co, vím, co se dá dělat s diplomatickým jazykem, ale někdy se prostě věci musí nazývat pravými jmény. Turecko již před delší dobou se obrátilo vůči našim zásadám, především pokud jde o lidská práva a často směřuje proti našim zájmům a svou přítomností eh, v Sýrii oslabuje proti Daješovskou eh, koalici eh, pošlapává mezinárodní právo ve Středomoří a ohrožuje suverenitu Řecka a Kypru. V Libii eh, eh, podporuje eh, žoldnéře, kteří jsou v některých případech džihadisty, porušuje berlínskou dohodu. 10. června došlo ke eh, střetu mezi eh, francouzskými a tureckými eh, pravidly, plavidly Přitom obě země jsou v NATO, šlo o dodržování eh, embarga na dovážení zbraní, které Turecko porušovalo. A všechny tyto kroky by neměly zůstat bez důsledků. Diplomatickým eh, jazykem bychom eh, se v Ankaře, do Ankary v této době neměli vyjadřovat. My od vás, pane vysoký představiteli, čekáme jasný a rozhodný jazyk vyjádření. Děkuji vám, paní Kornělová, a nyní na jednu minutu pan kolega Sofo. Děkuji. Pane předsedo, pane vysoký představiteli, od roku 2002 až doteď eh, jsme Turecko darovali 16 miliard eur, aby vstoupilo do Evropské unie a aby místo nás řešilo otázku migrace. Umožnili jsme Erdoanovi, aby eh, měl eh, jaksi proti nám určitou páku, aby nás mohl ohrožovat prostřednictvím migrantů. A nyní v podstatě máme stejné, stejnou situaci i ve Středomoří. My Eh, bychom eh, požadovali vysvětlení, čemu vlastně těch 16 miliard eh, sloužilo. V podstatě to nebylo na ochranu Unie, bylo to na podporu Erdoanova autoritářského režimu. Podporovali jsme někoho, kdo chce vlastně Evropu oslabit. A Erdoánovi jde o získání moci ve Středomoří a ty peníze vlastně posloužily i k tomu. Francie, Španělsko, Řecko a Itálie, to jsou země, které by měly být eh, finančně podpořeny, protože to jsou eh, skuteční ochránci eh, budoucnosti Evropy ve Středomoří. Děkuji, pane kolego Sofo. A nyní pan kolega Bözeláger a má, jednu minut, jen, má minutu a půl. Pane předsedo, pane Borali, jak říkala včera kancléřka Merklová, nemůžeme se dívat pryč. Musíme řešit evropskou migrační azylovou krizi. Ale přitom musíme zajistit bezpečnost. Ale co je to bezpečnost? Pokud evropské e, země budou uzavírat hranice pro migranty a uprchlíky, ve Středomoří nebude bezpečnost. Pokud se bude COVID-19 využívat jako jakýsi faktor pro vytváření napětí na řeckých ostrovech, nebude bezpečnost ve Středomoří. Pokud evropské peníze budou využívány k financování libijských pobřežních eh, stráží a obcházení azylového práva, ve Středomoří nebude bezpečnost. Bezpečnost ve Středomoří můžeme zajistit pouze tehdy, když budeme uplatňovat azylové a námořní právo. Umožníme lidem vylodit se a budeme je přemístěvat z táborů na řeckých ostrovech. Den za dnem ohrožujeme životy lidských bytostí, bratrů a sester, našich křesťanských demokratů. Ale můžeme se změnit, můžeme se poučit z chyb. Především musíme zavést evropský azylový systém, který je soustředěn kolem práv na azyl na základě pohovoru. A za druhé, musíme uznat, že jsme kontinent imigrace a musíme vytvořit nové kanály, nové cesty, vytvořit nové příležitosti, aby lidé mohli vstoupit do Evropské unie. Děkuji. Děkuji panu kolegu Bezlakre a nyní za minutu a půl pan kolega Frankos. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme zde dnes o bezpečnosti ve východním středomoří. A lidé, kteří nás poslouchají, vědí, že tuto bezpečnost ohrožuje Turecko. Jsme ohrožováni tím, že e, Turecko prostřednictvím nelegálních kroků neustále narušuje hranice Řecka, e, tlačí do Řecka uprchlíky. A vidíme, že pan e, Borel diskutuje s panem Davusoglu a říká, že Turecko je připraveno s Evropskou unii hovořit. Hovoří se zde o tom, že podporujeme zemi, která v 21. století využívá práce dětí a nezletilých a ve jménu náboženství eh, je obětuje ve prospěch Turecka. Pokud se hovoří o lidských právech, tak je třeba zmínit i toto. Naše politická skupina požaduje ukončení jakéhokoliv financování Turecka a přerušení dialogu s Tureckem. Děkuji. Děkuji, pane Kolefangose. A nyní paní kolegyně Demiral na jednu minutu. Děkuji, pane Borele. Ano, eskalace ve středozemí vzbuzuje obavy. Retorika mezi řeckou a tureckou stranou se zostřuje. Eh, Erdogan eh, je velice eh, na tom špatně, pokud se týče podpory, eh, má nyní hospodářské potíže a proto sází na vojenskou sílu. A proto tyto spory eh, v Líbii a ve Středomoří. Ano, eh, máte pravdu, kolegové, že se tam porušují lidská práva a že tedy jsou z toho další problémy. Ale prosím, eh, držte se toho dílu s Erdoganem, pokud se týče uprchlíků. Hovoříte o zbraňovém embargu, ale členské země přitom ty zbraně nadále podporují, nadále je prodávají, například i Turecku. To by bylo daleko efektivnější. Tady nakonec jde o plyn a ropu. Nejde o AKP, eh, také třeba Francie a Itálie. Eh, to hrají na všechny strany, včetně tedy jejich ropných kartelů. Děkuji, paní kolegyně Demirel. Nyní eh, pan kolega Furlas na minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane Boreli, když někomu dovolíme, aby nás vydíral a ohrožoval, tak eh, vytvoříme situaci, která se vymkne kontrole. A to se děje v Evropské unii. To, co s Tureckem prožíváme, to je přesně tato situace. Turecko je zemí, která chce s námi vyjednávat, aby legalizovala to, co nám ukradla. Dvě země Evropské unie jsou neustále ohrožovány zemí, která ovládá, kontroluje evropská území, zasahuje do oblastí, eh, které spadají pod evropská eh, evropské vody a podporuje mír nebo usiluje o mír, kterého ale nikdy nebude dosaženo. Chceme vědět, jaká konkrétní opatření zde budou přijata. Slova nestačí. Jak budete bránit důvěryhodnost Evropské unie, která je vydírána panem Erdoganem? Musíme eh, konečně se začít zasazovat o evropské hodnoty. Vielen Dank, Herr Kollege. Děkuji vám, pane kolego. Nyní eh, kolega Andrulakis na jednu minutu. Megalo tmíma tu politiku prosobiku tis Turkijas. Děkuji. Velká část politického světa v Turecku eh, investuje do populismu a do toho napětí, těží z něho. My zde máme dohodu z Lozán, která byla uzavřena před stolety a která byla zásahy v Řecku, v Libii a v Sýrii porušena obecně ve východním středomoří. A pokud jde o ty poslední hrozby, Turecko jimi vlastně eh, říká, že Aja Sofia se eh, změní na mešitu. V této situaci nestačí pouze slova. Potřebujeme plán, potřebujeme plán na řešení zbraňového embarga. Máme zde také operaci Eriny, ale máme zde také Turky, kteří do, Tureck, do Libie dovážejí zbraně. My musíme zasáhnout také proti nelegálním eh, krokům eh, v té exkluzivní hospodářské kyperské zóně. Musíme pozastavit eh, celní unii protože eh, tato aktivita je velice negativní. Chceme samozřejmě mír, ale nesmí to být za příliš vysokou cenu. Děkuji, pane kolego. A nyní pan kolega Rybě na jednu minutu. Pane vysoký představiteli, eh, v Sýrii a v Libii a také v Řecku a v Kypru e, je situace tak, jak jsme o ní hovořili a dlouze, dlouho jsme si mysleli, e, že přístup Turecka je vzdálený středomořský ale ve skutečnosti se týká nás e, všech, ohrožuje evropskou suverenitu je porušováno mezinárodní právo a námořní právo a Evropa spíše mlčí, než aby reagovala. Risk eh, riskujeme, že se z libijský eh, konflikt bude vyvíjet podobně jako eh, v Libii, že zde zase bude humanitární krize, příliv uprchlíků a nebezpečí terorismu a Evropa opět eh, bude eh, rozdělená a bezmocná. Eh, Erdoğan využívá našeho mlčení, dále nás vydírá a Evropa přece nemůže umožnit Turecku, aby jak si ovládlo východní středomoří. Potřebujeme okamžitou reakci, pane Boreli. Děkuji, paní kolegyně. A nyní pan kolega. Děkuji. Eh, francouzská eh, fregata byla několikrát předmětem útoku turecké eh, flotily. Francie pozastavila svou účast v té misi NATO, ale Rada, parlament ani komise vlastně nic neudělali, stojí před Erdoganem na kolenou je zde to vydírání, migranti jsou používáni jako nástroj nátlaku, Eh, masakry Kurdů, útoky v Sýrii, v Libii. Nic neděláme. Evropská unie plně podléhá Turecku. Eh, stále eh, se diskutuje také o přístupu Turecka do Evropské unie. Dáváte Erdoganovi miliardy, aby u sebe ponechal migranty. Vy jste o tom eh, hovořil, pane vysoký představiteli, dnes je to Řecko a Kypr, zítra to bude Francie, kdo se bude bránit. Já jsem eh, viděl, že pouze řecká armáda ochraňuje naše evropské hranice. A eh, je důležité ukončit přístupová jednání s Erdoganem o vstupu do Evropské unie. Děkuji, pane kolega Rivier. A nyní na minutu a půl pan kolega Dambacky. Děkuji. Vážený pane vysoký představiteli, já si říkám, co ještě je potřeba udělat, abychom vlastně porozuměli politikám Erdoana. On vede válku proti Kurdům na svém vlastním území, vede válku proti Sýrii a v Líbii snaží se okupovat Středomoří. Dnes bylo v tureckých novinách oznámeno, že bylo přijato rozhodnutí udělat z chrámu e, Santa Sofia e, mešitu a to je matka všech kostelů. Co tedy ještě Erdoğan musí udělat, abychom nahlédli za jeho fasádu? Kdy skutečně pochopíme, že Turecko není evropská země a nikdy se evropskou zemí nestane, co se týče území nebo civilizace, nebo kultury, nebo politiky. Proč dál pokračujeme v tomto cirkuse a vyjednáváme o budoucím členství Turecka? Nebo proč vlastně financujeme Turecko a pomáháme mu v jeho politikách? Vážený vysoký představiteli, jedna věc je jasná. Tato jednání by měla co nejdříve přestat. A pokuste se zabránit tomu, aby se ze svaté Sofie stala mešita. Děkuji, pane kolegy Zambasky. Nyní pan kolega Morel na jednu minutu. Děkuji za slovo. Jak dlouho ještě eh, budeme nereagovat na turecké provokace ve Středomoří. Agresivní postup turecké fregaty při setkání s francouzským eh, plavidlem, které eh, tam plulo v rámci operace NATO, tam si myslím, že skutečně těch reakcí bylo příliš málo a myslím si, že to ilustruje význam toho takzvaného pilíře ve Středomoří a hovoří spíše o tom, eh, dává zapravdu spíše těm, kdo hovoří o mozkové smrti NATO. Nicméně eh, jsme to my, Evropané, kteří jsme umožnili eh, Turecku aby uplatňovalo eh, své eh, tendence Středomoří ovládnout. My jsme eh, zapomněli na naše kurdské přátele a samozřejmě pan Erdoğan využívá našeho váhání, našich rozdílů, ale abychom Evropa, Evropa by měla být znovu respektována, dlužíme to našim občanům. Děkuji, pane Klamora. A nyní pan kolega Salini na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane vysoký představiteli, vy jste jste popsal vztah mezi Tureckem a Evropskou unii v tomto okamžiku a hovořili jste o negativních tendencích. Já bych vás prosil, abyste používal mé, mě naivní terminologii, pokud je to možné, protože to, k čemu v současnosti dochází mezi Tureckem a Evropskou unii, to není negativní tendence. To je nedodržování běžných pravidel spolupráce mezi institucemi. To, k čemu došlo, to není uh, Eh, pokračování v žádosti o vstup. To je rozhodnutí nevstoupit a eh, podporuje to ta neootomanská strategie, kterou Turecko aplikuje v, Turecku, v Řecku, v Kypru, v Tunisku, v Alžírsku, v Egyptě a v Líbii. Znamená to, že Evropu eh, nahradí Středomoří. Chtěl bych vám připomenout slova Alda Mora, který popisoval toto drama, když hovořil o Evropě nikoli o kontinentu ve Středomoří, ale on říkal, že Evropa je Středomoří. Děkuji, pane kolego Salini. A nyní na jednu minutu paní kolegyně Insir. Mikro, mikro. Yes, does it work? Už to funguje výborně. Pane předsedo, Erdogan a jeho vláda v Turecku jsou hrozbou. Hrozbou pro obyvatelstvo Turecka, pro Středomoří i pro Evropu. Kroky Turecka jsou už nějakou dobu znepokojivé a vede to k eskalujícím konfliktům eh, na Blízkém východě, v severní Africe a hrozí další konflikty i ve Středomoří. V Turecku Erdogan útočí na opozici, vyhrožuje, násilím i nenávistí. Třeba v Kurdistánu Erdogan posílá bomby na místní obyvatelstvo, narušuje řecké vody a letový prostor, snaží se okupovat severní Kypr, narušuje výlučně ekonomickou zónu. To jsou všechno eh, přestupky vůči mezinárodnímu právu. A vidíme, že toto násilí a nenávist se šíří z jedné země do druhé. Erdogan má pod kontrolou média a tato média pořádají hon na čarodejnice na kolegy ze sociálních demokratů ze Švédska. Pane vysoký představiteli Borle, dialog je důležitý, vaše návštěva v Turecku důležitá byla, ale jak dlouho můžeme pokračovat? Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní na jednu minutu pan kolega Zimňok. Pane předsedo, migrační krize eh, tady Eh, trvá už od roku 2015 a přesto eh, nejsou ti tzv. Eh, proevropané kolem Merklové přijmout opatření, aby se ty problémy konečně vyřešily. Floskule a prázdná slova tady nestačí. My jsme tady v slabé pozici a de facto se necháváme víceméně dobrovolně vydírat naším kamarádem spoza Bosporu je třeba říct, že právě Erdogan stojí na straně teroristů v Idlibu, eh, troufá si na eh, Řecko, aby nás eh, přiměl ke spolupráci, kontroluje nejenom tu balkánskou cestu, ale taky středomorskou řeckou cestu. Erdogan není řešením, nebož on je tím vlastním problémem v regionu tomu se musíme přestat bránit. My bychom měli mít eh, skutečně eh, postupovat eh, tak, že mu přestaneme poskytovat podporu a to i hospodářskou. Děkuji vám, pane kolego Zimňoku. A nyní pan kolega Fidanca na jednu minutu a půl. Entro mezzo za 50 let bude Turecko jednou z největších světových mocností a bude směřovat eh, k velkým eh, cílům. V únoru toto řekl Erdoğan v Ankaře před parlamentem, takže tam je ta neootomanská vize eh, i jasně řečeno. Jde zde například o pronásledování syrských Kurdů, o ohrožování francouzských a italských zájmů, potom vstoupí eh, do Libie a poté eh, využívá eh, tlaku migrantů, nejen pokud jde o Řecko, ale také pokud jde o libijské a alžírské obchodníky, převaděče, které využívá nyní. Eh, také eh, využívá eh, tureckých občanů, kteří žijí v Evropské unii, snaží se proniknout na západní Balkán, do Súdánu, do Somálska, jak to říkala paní Silvia která byla osvobozena od Al-Shabaab v Somálsku po tureckém zásahu. Eh, svým, eh, svou kulturou eh, a svým územím Turecko ne, ní součástí Evropy a proto bychom mu měli odebrat kandidátský status a jednou provždy říci, že Turecko do Unie nevstoupí. Děkuji, pane kolego Fidanco. A nyní na jednu minutu pan kolega Wallis. Děkuji, pane předsedo. Turecko je teď bezzákonný stát. narušuje suverénní území Syrie, kdykoliv se mu zachce, přehlíží embargo OSN na zbraně vůči Libii. Ale v severním Iráku a v Sýrii by si nemohlo Turecko dělat, co chce, bez zelené od Spojených států. Slyšíme toho tolik o evropských hodnotách. Ale sankce, které zavádějí USA, trestají Sýrii a my proti tomu neřekneme ani slovo a klidně jsme podporovali válečné zločince, jako je Netanyahu. Vy mluvíte o solidaritě, protože Turecko přijalo 3,5 milionu uprchlíků. Jakou budoucnost mají ti uprchlíci? Evropa je nechce. V Turecku nezůstanou na věky. Proč nemůžete spolupracovat se Sýrií, ignorovat hrozby USA? Protože dokud se nezotaví Sýrie, uprchlíci se nemůžou vrátit. Dokonce se zdá, že se nechtějí vrátit. Děkuji, pane kolego A nyní pan kolega Mandl na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Pandemie nás měla naučit, že lidstvo musí držet pohromadě. Občané Turecka eh, mají stejnou hodnotu jako všichni jiní lidé na Eh, tomto světě. Ale vedení Turecka, které odmítá eh, mnoho Turků, eh, dělá mnoho chyb. Od severní Afriky až po Vídeň favoritem, což je ve Vídni. Tady se popichuje, eskaluje. To je všechno proti tomu, co jsme se měli naučit z pandemie. Embargo proti Libii, to mezi eh, to tedy mezi našimi eh, partnery eh, působí rozbroje a ve Vídni v Avrtech se organizují demonstrace. Takže tady skutečně musíme přestat podporovat turecké vedení pomocí před vstupního charakteru, poněvadž nejsou na vstup připraveni. Děkuji a nyní program Mavrides na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Je důležité vést dnes tuto diskusi o nelegálních krocích Turecka vůči Evropské unii ve východním středomoří i obecněji, ale nestačí to, protože se zde neustále opakují velké historické chyby kdo je u moci, se nepoučuje z chyb minulosti. Dám příklad. Je zde ústupková politika, politika ústupků vůči nacismu. A ta vedla k obrovskému krveprolití, protože jsme se nepoučili z předchozí historie. A Ti, kdo prosazovali tu politiku ústupků, byli po té historii odsouzeni a i naše politika bude takto odsouzena, pokud nebudeme bránit evropské a mezinárodní právo a naše hodnoty. Nebo budeme dál Turecku pokra- eh, prodávat eh, zbraně. Německo prodává Turecku zbraně, které Turecko poté používá proti zájmům Evropské unie, ale toto přece eh, v tomto nespočívá důvěryhodnost. Děkuji, pane kolego, a nyní na jednu minutu paní Donato. Grazie. Egregio. Děkuji, vážený pane vysoký představiteli. Ve své zprávě vyzýváte k dialogu s tureckou vládou a e, vyjadřujete se jaksi nepochopitelně ochotně vůči režimu, který neustále porušuje lidská práva i mezinárodní právo. Zodpovídá za prodlužování syrského konfliktu, e, který má na svědomí 400 tisíc mrtvých a 11 milionů Eh, uprchlíků. Eh, Erdoğan eh, podporuje v dané oblasti žoldnéře, pod, porušuje embargo. Evropská unie mu dává miliardy eur, buď v těch předvstupních fondech, nebo aby k nám nepustil Turecko a v současnosti jsme svědky jeho expanzivních tendencí. Ve východním středomoří se chová agresivně vůči Kypru a Řecku a na turecké půdě porušuje lidská práva prostřednictvím svého autoritářského režimu, porušuje práva křesťanů a Kurdů a evropští představitelé byli dosud ostudně ticho. Je třeba zavést příslušné sankce a přerušit jakoukoliv spolupráci. NATO. Děkuji vám, paní kolegy Donato, a nyní na jednu minutu pan kolega Bušáde Vidalba. Děkuji, pane předsedo. Pane uh, Borele, uh, Měli jsme zde eh, krizi, kdy Erdogan umožnil uprchlíkům eh, vstoupit eh, na půdu Evropské unie. Teď zde máme tuto krizi eh, s Řeckem a Kyprem. Vy sám jste Turecko navštívil, víte, jaká je situace a je to vše v důsledku toho, že nedostatečně bráníme naše křesťanské hodnoty. Já jsem vás žádal, aby byly eh, přerušeny eh, peníze, eh, toky peněz do Turecka. Vy jste hovořil o tom, že jste proto, ale že ne všechny ty peníze jdou turecké vládě. My ale neustále eh, platíme eh, miliony eh, zemi, kterou nemůžeme považovat za svého spojence. Stejně tak je to v zemích Magrebu, kde s těmi zeměmi nemůžeme počítat, například s tím, že nás ochrání před uprchlíky. A já vás vyzývám, aby všechny země, které nespolupracují s naší migrační politikou, aby jim byly prostředky zastaveny. Děkuji. Děkuji, pane Klovealbe. A nyní paní kolegyně Zovko na jednu minutu. Pane předsedo, pane vysoký představiteli, kolegové, já jsem ze středozemní země a musím říct, že tato kolébka evropské civilizace sehrála zásadní roli, pokud je o bezpečnost a blaho všech evropských občanů. Bezpečnost je tam ohrožená a musíme být zajedno. Cítíme, že Naši kolegové z Řecka a z Kypru pociťují hrozbu. Porušuje to mezinárodní právo, vytváří to napětí a konflikty i s Evropskou unii. V posledních měsících jsme viděli podobné chování i pokud jde o uprchlickou krizi a útoky na evropské hranice. Je na čase, abychom vyslali silný signál, jednotný signál, abychom ochránili naše hranice. Toto chování musí ustat okamžitě. Já vyzývám k dialogu a hledání evropského řešení protože pouze prostřednictvím dialogu se vyhneme další eskalaci. Historie neodpouští. Středomoří bez pochyby hraje velikou roli, pokud je o světové dědictví. Potřebujeme evropské hodnoty, abychom našli způsob, jak sdílet budoucnost. Děkuji vám, paní Kolizovko, a na jednu minutu Andreas Šíder. Děkuji, pane předsedo. Eh, zdravím pana místo předsedu a vysokého představitele. Erdoğan se velkými kroky odchyluje eh, od evropských hodnot. Vlastně už je od ní úplně pryč, včetně lidských práv a mezinárodního práva. Týká se to 19 tisíc politických vězňů v Turecku, zejména Eh, novinářů, starostů a podobně, ale třeba také eh, organizace protestů ve, například ve Vídni, eh, to byly tenkrát Argedonovi lidé a šedí vlci. Taky zde máme turecké námořnictvo, které se chová agresivně ve Gejském moři a vůči Kypru. Takže nezbývá než se ptát, jestli Turecko skutečně má být naším partnerem v NATO a v Evropě, ale e, nemají být také zavedeny sankce, včetně třeba přerušení e, přístupových jednání. Děkuji. Nyní pan kolega Bardela na jednu minutu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Turecké vládní e, plavidlo, které ohrožuje francouzské plavidlo, eh, ohrožuje eh, řeckou eh, helikoptéru, provádí nálety ve spolupráci s Daeshem na Sýrii a Libii, chce Aju Sofiu změnit na mešitu, provádí další eh, provokace, ale stále to ještě zástupcům Evropské unie nestačí. Já jsem si eh, v březnu na hranici Turecka a Řecka eh, říkal, jak je ten nový sultán agresivní vůči našemu kontinentu, především vůči Řecku, které jste ponechali na pospas tureckému migračnímu vydírání. Eh, vy jste se vlastně vzdali diplomacie. Evropská unie musí eh, tuto dvojakou hru Erdoana okamžitě ukončit. Není přijatelné útočit na francouzskou armádu. Je třeba eh, zahájit sankce, přerušit veškeré finanční, veškerou finanční pomoc Ankaře. Děkuji vám, pane kolego Bardello. A nyní pan kolega Bellamy. Děkuji, pane předsedo. V roce 35 Mustafa Kemal eh, z Aje Sofie udělal eh, muzeum, které svědčí o univerzální platnosti křesťanského dědictví a v současnosti se z toho Erdogan snaží udělat eh, mešitu. Je to zcela jasné turecká vláda falšuje historii, pokud jde o deportaci Řecku z Malé Asie, arménskou genocidu, pronásledování Kurdů. Eh, to je velice eh, nebezpečný projekt a Evropa by si to už konečně měla eh, uvědomit, neměla by to nad tím zavírat oči ty, to napětí ve Středomoří je skutečně velké a já bych zde chtěl vyjádřit podporu Řekům a Kypřanům, kteří eh, jsou přímo ohrožováni a eh, Tureckem a vydíráni. A stále přes to všechno, co jsem eh, řekl, místo abychom peníze poslali našim zemědělcům, posíláme je Turecku. Přitom ty prostředky nebudeme moci kontrolovat. Už si to přestaňme něco nalhávat a jednejme. Děkuji. Děkuji, pane kolego Bellamy, a nyní na jednu minutu pan kolega Majorino. Děkuji, pane předsedo. V Erdoánově Turecku jsme před autoritativní eh, spirálou, jsou tam odvolávání starostové, eh, pro eh, představitelé opozice a občanské společnosti, což je v rozporu s našimi hodnotami. A Erdoğan eh, nemá problémy pouze uvnitř, ale také eh, vně svého území, ať jde o Sýrii, Líbii či kurdské obyvatelstvo. Rovněž pomocí uprchlíků eh, vydírá Evropskou unii. Musíme si uvědomit, jaká je v této situaci naše zodpovědnost. Musíme odsoudit Erdoána, to určitě, a musíme i eh, nadále ho odsuzovat velice zřetelně, ale musíme také vědět, že Erdoán nalezl určité vákuum, eh, které vzniklo v důsledku strategických eh, voleb Evropské unie a toho, že nemáme eh, silnou politiku, globální politiku na podporu lidských práv. Děkuji, pane kolego Majorin. A nyní pan kolega Mejmarakis na jednu minutu. Mikro, mikro, mikro. Όλοι θέλουμε καλές σχέσεις με την Všichni chtějí mít dobré vztahy s Tureckem ale za předpokladu, že bude dodržovat mezinárodní právo vůči nám. Nesmí toto právo porušovat, tak jak tomu v uplynulé době bylo. Jinak celý ten dialog nemá smysl. A Eh, Erdoğan bude mít nadále možnost hrozit nám a vydírat nás, například i tím, že Aju Sofiu, eh, která je dědictvím eh, lidstva, změní na mešitu. To není vojenská kampaň, to je útok na naši křesťanskou řeckou kulturu. Je to zásah přímo do našeho srdce. Vidíme to na mnoha různých eh, příkladech. Erdoğan chce znovu pokořit Evropskou unii, stejně tak, jako to udělal již v minulosti na tiskové konferenci s Uršulou von der Leyen a Louisem Michelem. Tato konference se nezúčastnil, ohrožuje tři země a vy jste nezareagoval tak, jak jste zareagovat měl. Ehm, rada musí přijmout závěry v příslušné eh, věci. Děkuji, pane kolegu, A nyní paní kolegyně Asimakopulu. Děkuji. Eh, pane předsedo, my jsme zde včera měli paní kancléřku Merkel, která po nás poslancích eh, chtěla, abychom vysvětlovali politiky Evropské unie. Ale jak můžu obyvatelům, národu nebo na Krétě Eh, vysvětlit, jak se Evropa staví k, ke krokům, kterými Turecko porušuje mezinárodní právo. Jak to vysvětlím lidem na Lesbu a na dalších ostrovech, které solidárně přijímají tisíce uprchlíků? A jak tedy eh, vysvětlím, že se eh, zneužívají k práci turecké děti a Jasufia se změní na mešitu a ministr v zahraničí eh, ohrožuje některé, eh, ve svých projevech některé naše eh, zástupce. V podstatě zde jde o jakýsi otrávený dárek. Potřebujeme konstruktivní dialog spíše než sankce. Děkuji, paní kolegyně. A nyní na jednu minutu pan kolega Kelly. Když začal Brexit, mnozí lidé v Irsku měli pocit, že Irska na poslední chvíli vhodí Irsko pod autobus, aby vyhověla Britům. To se nestalo. Byla nám projevena skvělá solidarita, které jsme si velmi vážili. A já myslím, že tuto solidaritu teď potřebujeme vůči Řecku a Kypru silný soused tam porušuje, narušuje řecký letový prostor a má vrty v blízku, blízkosti Kypru. Já myslím, že musíme dát jasný signál Turecku. Nemůže narušovat suverenitu našich států. Všechny státy jsou pro nás stejně důležité. A když nebudeme řádně reagovat, budeme, nebo oni nebudou reagovat, budeme muset udělat všechno, co bude nutné, abychom obhájili naše státy. Síla Evropy spočívá v její jednotě a tuto jednotu musíme, jsme projevili ve vztahu k Brexitu a musíme ji teď projevit i ve vztahu k Řecku a Kypru. Děkuji, pane kolokali. A nyní paní kolegyně Spiráky na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane vysoký představiteli, jak víte, Řecko již eh, eh, požádalo o iniciaci eh, jednání, které by určilo výlučnou hospodářskou zónu, respektive které by zaručilo dodržování práv na této, v této zóně a vymezení té námořní hranice také říkalo, že by se mohlo obrátit na soud v Hágu. Eh, víme, že nejde o bilaterální otázku. Je to otázka eh, mezinárodní, protože Řecko by mohlo v zásadě přispět eh, k zajištění energetické bezpečnosti v Evropské unii. Takže máme všichni zájem na obraně té výlučné ekonomické zóny. Celá Evropa a je třeba o tom eh, s Tureckem jednat, případně se obrátit na Hákský soud. Děkuji paní kolegyně Spiraky a na závěr této společné debaty, této části, paní Junkevič Jene. Děkuji. Situace v našem sousedství je nebezpečná. Musíme ji zasadit do správného kontextu. Nejenom pokud je o Turecko. Hodně se mluví o strategické autonomii EU v oblasti bezpečnosti. Ve Středomoří už se několik let situace vyvíjí a potvrzuje, že musíme něco udělat. Nestačí jen mluvit. Pokud EU nebude něco dělat, udělají to ostatní, v tomto případě Turecko a Rusko. O to víc, protože e, e, jsou tady různé, různá, tady různá podpora konfliktu v Libii. Kde máme strategii EU? Dnes musíme mluvit o tom, jestli je Evropská unie schopná udělat něco v blízkosti svých hranic v koordinaci s NATO. To by byla strategická autonomie EU, které by naši voliči mohli věřit. Děkuji, paní kolegy Juknevičene. Eh, tolik tedy ta část společné debaty, která se týká eh, Turecku, jeho negativní roli pro bezpečnost ve Středomoří. A nyní se dostáváme k části debaty, která se bude zabývat situací Bělorusku. A jako první promluví pan kolega Kubilius na minutu a půl. Pane předsedo, pane vysoký představiteli, po 26 letech autoritářského režimu Běloruse hlasitě požadují skutečnou změnu ve své zemi. A může nastat 9. srpna po prezidentských volbách. Dnes je situace jiná než dřív. Průzkumy ukazují, že více než 50 Bělorusů chce skutečnou změnu. A jenom menšina chce, aby zůstal Lukašenko. Připomíná mi to také naši zpívající revoluci v Pobaltí v 90. letech. Ruské rokové bandy, eh, eh, skupiny skládají písně proti režimu. Na YouTube se eh, objevují prohlášení proti režimu. Online se objevuje síť odporu. Konkurenci Lukašenka jsou ve vězení. V posledních měsících Seznam mezinárodně uznávaných politických vězňů narostl na 30, včetně Pavla Sebrince, který je známým aktivistou. Dnes musíme vyslat jasný a jednoznačný signál občanům Běloruska. Musíme projevit solidaritu, musíme obhájit vaše právo žádat změnu ve vaší zemi, abyste se stali běžnou demokratickou zemí. Musíme jasně vysnat signál Lukašenku. Pokud 14. července příští týden nebudou opoziční kandidáti registrováni, političtí eh, aktivisté nebudou propuštěni a budou jim vyhrožováno, budou pronásledování, nastanou sankce. A třetí věc, pro nás musíme se postavit za práva našich sousedů. Kubilus. Děkuji vám, pane kolego Kubilusi. A nyní pan kolega Bědroň na jednu minutu na naší hranici, eh, je to uprostřed Evropy, naší sousedé Bělorusku, opět jsou obíráni o svá základní práva. Nicméně náš signál vůči prezidentu Lukašenkovi je jasný chceme, aby byli okamžitě propuštěni všichni ti, kteří jsou nespravedlivě zadržováni. Lukašenko je u moci 26 let a celou tu dobu eh, politický život byl Rusku v podstatě dřímal, ale už to tak není. Za těchto podmínek musí Evropská unie pomoci situaci strategickou a jasnou politikou. Musí eh, narýsovat jasné, červené, nepřekročitelné linie. Je třeba, abyste nám řekli, jak bude vypadat tato politika vůči Bělorusku. A pokud strategie není, mohlo byste, pane vysoký představiteli, eh, dát nám v příštích týdnech eh, písemné prohlášení? Děkuji, pane kolego Bědroni, a nyní na dvě a půl minu, minuty pan kolega Austrevičus. Pane předsedo, pane vysoký představiteli, dámy a pánové. Dnes v Bělorusku jsme svědky systematickému, systematického, imitace volebního eh, procesu. Aby se prodloužil autoritářský režim, který již tam trvá tři desítky let. OECD zaznamenali porušování práv, to též platí i pro současné prezidentské volby. Nicméně, tento režim nevyhodnotil náladu běloruského obyvatelstva. Nespokojenost veřejnosti s vládní politikou znamená, že lidé už opravdu jsou netrpěliví a znamená to, že další kandidáti na prezidenty jsou nadějí na změnu. Běloruský režim uvázl v minulosti. Aby si zachoval moc, Pokračuje v cestě represí, zastrašování, pronásledování a masivního zatýkání. Mírumilovní protestanti a přihlížející jsou byti a unášení KGB. A vyhrožují také státní média. Hlavní opoziční kandidáti Viktor Babarika a Sergej Tichanovky jsou stále ve vězení. Běloruský režim je zpět v dobách vězňů svědomí, poté co propustili Mikolaje Satkejeviče, opět ho uvěznili a další opoziční vůdce Pavel Severinec byl právě eh, odsouzen k dalšímu trestu. Běloruský režim je připraven využít jakékoliv prostředky. Týká se to i jaderné elektrárny, která nedodržuje mezinárodní normy. Tento projekt je na východě jen 20 kilometrů od nější hranice EU je to jaderná instalace, kterou financovala a obhajuje Rusko. Je to další trojský kůň v naší evropské bezpečnosti a energetické nezávislosti. Já vyzývám evropské instituce, aby zpracovali komplexní strategii pro Bělorusko. Musí vycházet z evropských náhledů na věc, dodržování principu suverenity, demokratické zprávy, svobodných voleb, pluralistické společnosti a mezinárodních norem jaderné bezpečnosti. Evropská unie musí být otevřená, musí podpořit běloruské obyvatelstvo. V žádném případě naše podpora Bělorusko v boji proti COVID-19 nemůže být spojována s režimem Běloruska a Evropská unie se musí poučit. V roce 2016 byly zrušeny sankce, tyto možnosti musí být dále otevřené a musíme to dále sledovat. Žive Belarus. Děkuji. Děkuji, pane kolego Ostrevičusi. A nyní na dvě minuty paní kolegyně von Kramon Taubádl. Pane předsedo, váne vysokých představiteli, kolegyně, kolegové, v mnoha zemích východního partnerství eh, máme co činit eh, s nedemokratickými a autokratickými systémy. Ale musíme říci, že eh, tady tyto tendence a tato situace je nejpatrnější eh, právě v Bělorusku. A je tragické, že to je země, která geograficky leží uprostřed Evropy a jejíž režim se tak daleko vzdálil. Dokonce se zde pořád ještě eh, vykonávají tresty smrti. Ehm, místo, aby se bojovalo proti koronaviru eh, navštěvuje prezident eh, fotbalová utkání a sauny. Lidé ovšem chtějí změnu. Vycházejí do ulic a hodiny čekají na registraci svých volebních lístků. Ale Lukašenko nechce akceptovat žádného eh, skutečného skutečného soupeře ve volbách. Všichni jsou zavření nebo jinak handicapováni. Je to jako za času KGB. Než budeme dále vyjednávat s režimem, musíme žádat splnění tří bodů. Za prvé je třeba, aby OBSE eh, mohlo pozorovat tyto volby plnohodnotně. Za druhé, eh, prezident nesmí zabránit registraci dvěma významným a nyní vězněným kandidátům na prezidentský úřad a za třetí musí být okamžitě a bezpodmínečně podmi- propuštěni všichni političtí vězni. To jsou naše jasné a nekompromisní požadavky. Takto se o to musíme zasazovat spolu s radou a jejím německým předsednictvím. Toto jde otázka věrohodnosti EU v Bělorusku. Děkuji. Děkuji eh, paní kolegyně von Kramon. a nyní na jednu minutu pan kolega Pineda. Děkuji, pane předsedo. Mluvme jasně. Tato debata o Bělorusku probíhá, protože se tam blíží volby a vy chcete ovlivnit eh, ty eh, výsledky. V podstatě to, co jinde odsuzujete, eh, k tomu se chystáte. Když se podporuje vláda, změna vlády kdekoliv, tak to může dopadnout podobně jako na Ukrajině. Současná východní hranice je vysoce militarizovaná a je tam asi 36 tisíc vojáků NATO. Je nějaký konflikt v zájmu Evropy? Ne, je to pouze eh, s cílem Eh, volat novou studenou válku. My potřebujeme suverénní, autonomní vnější politiku, která se bude eh, starat eh, o naši nezávislost a nebudeme se plést do záležitostí jiných zemí. Děkuji, pane kolego. A nyní pan kolega Gáler na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, to, co zde eh, můj předřečník řekl, to bylo skutečně úžasné. Měl jsem dojem, že eh, je tady za Lukašenka, že ho tady podporuje. Prosím, berete vůbec na vědomí, že po 620 letech lidé v Bělorusku už mají svého režimu plné zuby a že si přejí změnu a že hm, to nejsme my, kdo to tady podporuje, ale jsou to přímo oni. Důležité je, aby byly přizváni pozorovatelé voleb OBSE, na tom bychom měli skutečně trvat a musíme trvat také na tom, aby byli propuštěni političtí vězni a aby byli připuštěni volbám také jiní kandidáti. Myslím, že tady se zhodujeme všichni až na levicovou frakci v tomto parlamentu. Důležité je, aby se konaly svobodné volby. Já se dostýchám, že přímo na místě už jsou připraveny jsou připraveny výnosy, které mají zabránit volebnímu boji v centru města, eh, hlavního města. Eh, tak to skutečně eh, mm, tak to, to zasnívá tady od našich reportérů v Bělorusku. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Galer nyní na jednu minutu pan kolega Noizer. Pane předsedo, vážený vysoký představiteli, já si myslím, že jsme v situaci, která vzbuzuje velké obavy Bělorusku. Eh, může se to ještě zhoršit až do toho 9. srpna dovoleního dne. Eh, dochází k zatýkání, dochází k blokaci opozičních politiků, eh, politici a občanská společnost je vylučována z politického dění, jsou zakazovány pokojné demonstrace. Co můžeme dělat? Myslím, že potřebujeme silnou společnou odpověď Komise Evropské unie a evropského předsednictví rady, čili v Berlína. A co dále ještě potřebujeme? Po volbách určitě potřebujeme udržovat maximum eh, partnerství, maximum osobních kontaktů k těm, kteří jsou nyní pod tlakem. Dialog na základě našich hodnot, našich evropských základů. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kornojzre. Nyní paní kolegyně Karlsboro na jednu a půl minuty. Pane předsedo, pane vysoký představiteli. Prezident a diktátor Aleksandr Lukašenko už 26 let vládne Bělorusku. Je to režim, který je založený na zneužití moci, na lži a na porušování lidských práv a svobod. Bělorusko je jediná evropská země, která stále povoluje trest smrti. Situace se neustále zhoršuje. Lidé, kteří výjdou do ulic, jsou zatýkáni a vězněni. A nyní mají v úmyslu použít zbraně. Proti něčemu, co by mělo být povoleno. V Evropě v 21. století je to právo na svobodné volby. Společně s kolegy v parlamentu jsme vyzvali vedení evropských institucí, aby potrestali to, co dělá Lukašenko. To by nemělo být odměňováno. Chceme zavést sankce. Bělorusko to je skandál mezi evropskými zeměmi. Nesmíme dopustit, aby to pokračovalo v této zemi neustále narůstá nespokojenost. Je to šance odsoudit Lukašenka a podpořit demokratické síly. Všechny ty, kteří byli uvězněni eh, z politických důvodů, je potřeba okamžitě propustit. Je čas, aby Evropa podpořila demokratický vývoj Bělorusku. Teď je na to správný čas. Děkuji vám, paní, paní kolegyně Kaspro. A nyní na jednu minutu pan kolega Tomak domnule předsedající domnule viceprezidente borrell ieri în acest. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane vysoký představiteli, včera zde paní Merkel hovořila o tom, že mezi naše priority by i nadále měla patřit obrana základních hodnot Evropské unie. Základní práva jsou hodnotou, o které se nejedná. Je zcela nepřijatelné, aby zde vedle nás v Evropě působil diktátor, který pronásleduje své občany kteří eh, zastávají stejné hodnoty, které zastáváme my. Proto je naprosto zásadní, pane vysoký představiteli, abyste jednal, abyste Eh, razantně konal a sankcionoval tento režim, který pronásleduje ty, kteří věří v demokracii, svobodu a lidská práva. Musíme více eh, dávat pozor na to, co se v, Bulharsku, v Bělorusku děje, protože jejich občané si to zaslouží. Děkuji, pane kolego Tomasi. A nyní pan kolega Olekas na jednu minutu. Mas pirmininkė, gerbiamas kolegos, 2020. Vážení kolegové, pane předsedo, pane vysoký komisaři, rok 2020 bude rokem, který si lidé budou pamatovat jako rok, ve kterém došlo k řadě změn. Ale pokud jde o Bělorusko, tak eh, tam žádné změny zatím nevidíme. Prezident Lukašenko eliminoval veškeré opoziční kandidáty. Dochází k zastrašování, stíhání, zatýkání občanů a z tohoto důvodu musí Evropská unie zavést sankce a musí eh, posílit eh, tyto sankce vůči zástupcům Lukašenkova režimu. Zároveň ale nesmíme dopustit, aby tyto sankce dopadaly na běloruské občany je třeba posílit vztahy s občanskou společností a zajistit, aby mladí Bělorusané mohli k nám jezdit například studovat. Nesmíme na ně zapomenout. Děkuji vám, pane kolego Olekasi. A nyní na závěr této debaty dávám Eh, slovo eh, panu viceprezidentu komise a našemu velkému představiteli pro bezpečnostní a zahraniční politiku, panu Josipu Borelovi. Děkuji. Kolik mám času, pane předsedo? Ne, vy už nejste po, ne, nejste poslancem, takže já vám nemohu omezovat řečnickou dobu. Oh, très bien. Eh, très bien. Tak to je výborné, to je výborné. Děkuji. Budu hovořit eh, ve španělštině, ve svém jazyce, abych mohl hovořit eh, otevřeněji, upřímněji a plynuleji. Já si myslím, že spojit tři debaty o takto důležitých tématech, eh, že v podstatě tam jaksi ta pozornost mezi nimi pak přechází. Už pouze ta první zpráva o stavu demokracie a lidských práv by si vyžadovala eh, samostatnou tematickou debatu, protože význam a dosah té zprávy je zásadní, obrovský i když to samozřejmě není eh, žádný nástroj na to, který by pouhým přečtením tu problematiku vyřešil. Nicméně je to zpráva důležitější dříve než eh, kdy v minulosti. A je také důležité, abychom si byli vědomi toho, že vedle vysvětlení toho, co se děje, mnozí zde o tom hovořili, je také třeba jednat. A my bychom eh, měli, my jsme tedy eh, přijali eh, nový akční plán na příštích pět let. A tím cílem by mělo být, aby ta naše činnost nespočívala pouze v tom, že podáváme zprávy a vysvětlujeme, co se děje, ale že bychom se měli snažit to určitým způsobem Eh, také řešit, ovlivňovat. Máme zvláštního eh, zástupce pro lidská práva, který bude hrát důležitou úlohu při plnění tohoto plánu. Já samozřejmě chápu veškerá omezení, ve kterých se pohybuje, veškeré limity a je mi líto, že někteří eh, z poslanců vlastně Eh, od, eh, odklonili eh, tu diskusi o tom, co se děje mimo Evropu, k diskusi o tom, co se děje v Evropě, protože to nebyl cíl té, té diskuse. Dále, pokud jde o naše působení na půdě OS. N, My bohužel eh, nemáme mandát eh, rady, abychom se mohli účastnit eh, vypracování tohoto, takovéhoto nástroje. Myslíme si, že je to naprosto nezbytné. Účastníme se neformálním způsobem těch konzultací. Nedávno v květnu jsem například kvůli tomu byl v Ekvádoru a další jednání se bude konat v říjnu. Myslíme si, že ten nástroj je opravdu důležitý, ale bohužel nemáme mandát rady, abychom se těch jednání účastnili. My jsme eh, se rozhodli obnovit eh, zvláštní mandát zástupce pro ochranu náboženských svobod, který bude pracovat v úzkém eh, kontaktu se zástupcem pro ochranu lidských práv. A to je eh, tedy jedna z našich priorit, pokud je o ochranu lidských práv. Náboženská svoboda, která je v mnoha částech světa ohrožována a která v některých eh, případech eh, se týká i občanů Evropské unie, křesťanů. Pokud jde o to, jakým způsobem jsou pošlapávána práv lidí, kteří vystupují za lidská práva. E, zazněly zde velice e, pertinentní připomínky, pokud jde o víza, ale ta víza nedává Evropská unie. Ta, ty dávají jednotlivé členské státy. Takže to je třeba si uvědomit. E, víza to je otázka členských států. Ta je, ty je vydávají, pokud je chtějí vydávat. My máme eh, za Unii tam pouze delegace a tyto delegace mohou eh, kontaktovat eh, případně zástupce členských států, tedy ve vyslanectví členských států, s těmi za lidmi, kteří vystupují na ochranu lidských práv, pokud jsou ohroženi. Podívám se na, tu, na to, co jste říkala, na tu odpověď, kterou Evropská komise zaslala, pokud jde o neudělení eh, víza jednomu eh, tomu aktivistovi, jinak my se zde snažíme dělat, co můžeme. Pane předsedo, byl bych velice rád, kdybych mohl hovořit šířeji o všech tématech, která jsou v té zprávě zmíněna. Ale samozřejmě nemní na to čas a proto přejdu k tomu dalšímu tématu, o kterém probíhala dnešní rozprava. Ale zároveň chci říci, že otázka ochrany demokracie a lidských práv ve světě je téma velice široké a velice hluboké a prakticky se to nedá ani celé postihnout. My jsme svědky eh, stále většího porušování lidských práv a ústav, ústupu demokratických eh, eh, postupů, růstu autoritářských režimů, autokratů v celé řadě zemí světa, určitý ústup eh, demokracie, demokratických postupů. Za demokratické se vydávají i ty režimy, které ve skutečnosti demokratickými nejsou. A proto je důležité, abychom pokračovali v tom, co děláme a abychom toho dělali i více, i za podpory členů Evropského parlamentu. A myslím si, že tato zpráva by si byla vyžádala skutečně nezávislou rozpravu. Dále, pokud jde o situaci v Turecku, Eh, já chápu, co jste zde říkali, většina z vás, ale v některých eh, okamžicích se mi zdálo, že se zde objevuje duch papeže Pia V., který vyslal svatou alianci do Turecka, jakési eh, válečnické tažení. On mobilizoval křesťanskou flotilu, aby bránila Evropu před eh, eh, otomanským útok, osmanským útokem. Já nechci být v historii ani Chamberlainem, ani Daladierem, ale eh, nejsem ani nějakým zástupcem Rakousko-Uherska. Nehledejme konfrontaci, snažme se naopak ji vyhnout. A já jsem několikrát, eh, i nedávno eh, v Turecku v Ankaře vystupoval velice razantně na obranu eh, práv a integrity zemí, které jsou zasaženy činnostmi které, Turecka, které považujeme za nelegální, pokud jde o těžbu uhlovodíků, ale zároveň jsem řekl, že nebudeme měnit zeměpis že potřebujeme s Tureckem mít konstruktivní vztah. A co to znamená? To znamená, že se musíme vyhnout eskalaci napětí, eh, ke kterému bohužel došlo nebo se projevilo v těch námořních incidentech mezi válečnými loděmi evropských a tureckých, eh, tedy země Evropy a Turecka které jsou v NATO ve stejné vojenské alianci a samozřejmě, že ty incidenty se vyšetřují v rámci NATO. Nicméně my se musíme snažit, aby se takovéto incidenty opakovaly. Na tom eh, trvám, to zdůrazňuji. Ale nejde tady o vybudování nějaké svaté aliance proti osmanské eh, invazi, jak se zdálo, že mnozí z vás naznačují je třeba eh, postupovat konstruktivněji. Ta skutečnost je samozřejmě velice složitá. Někteří eh, z vás eh, na to také poukázali, že důležité je jednat. Je jednat především o těch sporných, konfliktních bodech mezi Evropskou unii a něk- některými jejími státy a Tureckem protože těch problémů, které musíme řešit, je celá řada a vyřešit je musíme. A já si myslím, že toho dosáhneme pouze na základě jednání a dialogu. Musíme samozřejmě být pevní, rozhodní, ale musíme se vyhnout jakékoliv eskalace, eskalace napětí, protože to by stejně ten problém nevyřešilo, naopak by to problémy ještě vyostřilo. A právě o to se snažím a budu se o to snažit i v budoucnosti za podpory svých eh, kolegů eh, v Radě a v ESVČ. Příští eh, týden v pondělí bude Turecko na programu Rady a já jsem právě za cílem přípravy této debaty jel do Řecka, na Kypr a také do Turecka. Pokud jde o Bělorusko, pane předsedo, zde naprosto souhlasím s tím, co zde zaznělo. My jsme hned od počátku upozorňovali na to, že v tom volebním procesu je celá řada znepokojivých aktů, celá řada znepokojivých událostí, eh, represe, eh, porušování lidských práv ze strany běloruských orgánů, které zcela jasně odsuzujeme. A eh, vyslali jsme velice jasný eh, signál Bělorusku prostřednictvím formálního zaujetí pozice ze strany Evropské unie. Zároveň ale musíme udržovat i kontakty s občanskou společností a s Běloruskem jako takovým, tak abychom byli schopni tu realitu nějakým způsobem ovlivňovat a zlepšit situaci běloruských občanů. Pokud eh, jde především o vztahy s Evropskou unii. A tyto dvě věci, tyto dva cíle nejsou neslučitelné. Není neslučitelné eh, zasazovat se o ochranu občanských práv eh, běloruských občanů na nezávist, a také nezávislost a suverenita země. A zároveň se tedy účastnit eh, kontaktů s občanskou společností a udržet ty komunikační kanály. Něco podobného bych mohl říci i o Rusku. Vy jste hovořili o tom, proč nadále financujeme Turecko těmi eh, předvstupními fondy, ale od roku 2017 ty předvstupní fondy byly zredukovány a máme zde pouze miliardu 300 eh, milionů eur a ty současné alokace jdou v podstatě pouze na oblast rozvoje rule of law, demokracie, ochranu lidských práv a podporu občanské společnosti, a pak je tam 170 milionů na ven, rozvoj venkova. Ne, 18 milionů na rozvoj venkova. Ale v tomto okamžiku zde v podstatě už nejsou žádné předvstupní eh, fondy, které by byly určeny na ekonomická odvětví, protože tyto prostředky, jak říkám, byly značně zredukovány právě v důsledku různých kroků Turecka, které rada považuje za nekompatibilní s chováním kandidátské země, jak jste mnohokrát zmínili. Ano, my jsme využili těch nástrojů, které máme, ale nemíchejme to všechno dohromady. Nemíchejme předvstupní eh, prostředky z penězi, které posíláme například na eh, podporu exulantů, eh, například tedy těch eh, syrských exulantů, říkejme jim spíše exulanti než uprchlíci, kteří nyní žijí v Turecku. A já si myslím, že to je obrovská podpora pro zemi, která je přijala. Například podporujeme tam zdravotnictví pro tyto syrské občany, školy, vzdělávání. Co je na tom špatného? jak eh, můžeme přestat takovéto věci dělat. Musíme je dělat. Nedávno bylo rozhodnuto a parlament eh, také rozhodl o dalších pětistech milionech pro syrské občany. To nejsou peníze pro Turecko, jak zde někdo říkal, to jsou peníze, které jdou rovnou přes nevládní organizace, které v té oblasti působí a přes různé orgány OSN na to, aby nějakým eh, způsobem pomohli těm eh, syrským občanům. To přece nelze kritizovat. Nemůžeme říci, že je to nějaká eh, lstivá výměna s Tureckem. To je naprostá nezbytnost. A my tím přispíváme k úsilí eh, o pomoc těmto lidem. Podobně to děláme i v Libanonu a eh, v Jordánsku. Jinak eh, pokud jde o Bělorusko, samozřejmě chápu vaše znepokojení, ta situace tam může být velice nešťastná. K dispozici máme omezený počet nástrojů a musíme využít všech, které máme k dispozici. A podle vývoje událostí Rada pro zahraniční záležitosti eh, se tím bude zabývat a přijme opatření, která uzná za vhodná. Takže tento eh, třetí bod, eh, tedy Bělorusko, zde s vámi naprosto souhlasím v tom, co jste říkali, pokud jde o situaci v Bělorusku. Dámy a pánové, děkuji mnohokrát, pane předsedo, za vaši velkorysost, za velkorysý řečnický čas, který jsem měl k dispozici. Eh, rád bych zde určitě toho řekl více, ale doufám, že jsem synteticky zareagoval na ty početné příspěvky, které Eh, jste eh, v této rozpravě zmínili k tématům velice důležitým. Děkuji. Komise. Děkuji vám, pane místo předsedo komise. Tím eh, končíme společnou debatu a já přerušuji zasedání až do 14. hodiny a 15. minuty. Přeji vám dobrou chuť. tady

Dobrý den, vážení kolegové. Um, zahajuji znovu zase rání. Eh, Nejprve sdělení, pokud nejsou námitky, tak um, to, eh, k tomu, co bylo prezentováno eh, včera podle článku 111 odstavec hm, platí jako přijaté a budou zveřejněny. Předtím, než začneme s rozpravou, tak chci informovat o výsledcích prvního kola hlasování a otevřít druhé kolo hlasování. První kolo hlasování, eh, tak to byla situace ve Venezuele a eh, uprchlická krize. Přidám si jedna zamítnut, dva zamítnut, 3 zamítnut. Dále politika Unie eh, proti eh, praní peněz a financování terorismu eh, a další aktuální vývoj. Pozměňovací návrh 1 zamítnut, odstavec 3, první část přijat, 3, 2 přijat, 3, 3 přijat, návrh 6, část 1 zamítnout, 6, část 2 zamítnout, návrh 14 zamítnout, návrh 15 zamítnout, odstavec 16, 1 zamítnout, 2 přijat, 3 přijat, odstavec 8, část 1 přijat, část 2 přijat, 9 přijat, odstavec 13, první část přijat, část 2 přijat, návrh 2 přijat, návrh 16 zamítnut, odstavec 18 přijat, návrh 7 přijat, odstavec 23 část 1 přijat, e, část 2 přijat, návrh 3 zamítnut, návrh 8 zamítnut, odstavec 24 část 1 přijat, 24 část 2 přijat, 24 část 3 přijat, 27 část 1 přijat, odstavec 27 část 2 přijat, návrh 9 zamítnut, 10 zamítnut, odstavec 30 část 1 přijat, odstavec 30 část 2 přijat, pozměňovací návrh 11 zamítnut, návrh 12 zamítnut, 13 1 eh, přijat, 13 2 zamítnut, 40, eh, první část jedna je vyřešeno, 42 a 3 je vyřešeno, bod F přijat, návrh 5 přijat. Nyní se dostáváme k druhému eh, kolu hlasování. To je v pořadu jednání, o čem se bude hlasovat. A než začneme, tak dám slovo kolegovi Gemešovi, který se podle příslušného článku jednacího řádu přihlásil k, ehm, k tématu politika zaměstnanosti v členských zemích. Pan kolega má slovo na dvě minuty a budeme hlasovat no, od 14.30 do 15.45 stejným postupem jako dnes dopoledne. Pan Kušmal, prosím. Kde je? Eh, Krize COVID byla krize, která velmi vážně ovlivnila veřejné zdraví, ale jak si uvědomujeme, tak to má dramatické důsledky ekonomicky a sociálně jako takové. Zpráva o doporučení pro politiku zaměstnanosti pro letošní rok je zpráva, která eh, má vysoký význam, protože se snaží hledat odpovědi na socioekonomickou krizi, která eh, víme, že se bude v příštích měsících zhoršovat. A proto je důležité, eh, i když jsou různé názory v politických frakcích eh, na to, jak funguje pr- trh práce, ekonomická politika a veřejné služby, nicméně podařilo se nám dosáhnout konsenzu na takto široké téma eh, s podporou řady politik, které jsou nezbytné na ochranu těch, kteří mají práci, i veřejné služby, sociální politiky, tak aby ti, kdo nemají práce nebo přijdou o ní, budou chráněni. Já chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich práci v duchu kompromisu, který umožnil tento test text vypracovat a kterému se dostalo již eh, pod vysoké podpory ze strany ETUK a důležitý příspěvek Evropského parlamentu zajistí, že strategie, o které se tady tolikrát mluvilo, bude eh, reagovat na tuto výzvu a bude co nejinkluzivnější a nikdo nezůstane pozadu. To bude tedy duch, který by měl vládnout všem zprávám, které se přijímají. Děkuji, pane kolego. Jak bylo řečeno, hlasuje se od 14.30 do 15.45 podle stejného postupu jako dnes dopoledne. Tím otevírám dlouhé kolo hlasování. Výsledky hlasování budou zveřejněny v 18.15. Tím se dostáváme k rozpravám a tady máme ústní dotaz na komisi a to je udržitelnost, strategie udržitelnosti pro chemikálie. Já chci upozornit na to, že eh, mm, budeme dávat slovo podle jednotlivých frakcí, nebudou spontánní přihlášky a nebudou akceptovány modré karty. Kolegyně Spiraky má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Doufám, že tady komise, nebo ne? Tak možná budeme muset počkat, pokud je to možné. Počkáme několik minut.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 Um, Děkuji za trpělivost, vítejte tedy. A nejprve dáme slovo panu Rastriaky. Paní. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, tímto návrhem usnesení je komise vyzývána, aby pokračovala v chemické strategii pro udržitelnost. Chemické látky jsou všude, jsou v potravinách, ve vodě, v šatech, v kosmetice. I ve vzduchu, který dýcháme. Jinými slovy, ovlivňují všechny aspekty našeho života. Musíme upgradeovat naši úroveň ochrany. Z tohoto důvodu žádáme o odstranění nebezpečných látek a jejich nahrazení bezpečnějšími, tam, kde je to možné. A vyzýváme komisi, aby vzala v potaz rizika, která představují endokrinní disruptory a kombinace chemických látek. Stojí tu před námi velmi ambiciozní cíl, když chceme nastavit standard pro celý svět. A ECHA by měla podpořit využití regulačních systémů, které budou stavět na evropských bezpečnostních normách. To by posílilo ochranu i za hranicemi Evropské unie a rozšířilo e, rovné podmínky. Chemické látky jsou jakýmsi odvětvím združujícím mnoho jiných odvětví. Takže musíme vycházet z jednoznačného principu, kdy dáme výrobcům dostatek prostoru k tomu, aby vytvořili bezpečné výrobky a aby podněcovali jejich používání v ekonomice. Tato strategie by měla také zajistit dostatečné financování na urychlení vývoje bezpečnějších alternativ. Tato strategie by měla také zajistit, že eh, se vyhneme zbytečnému testování na zvířatech. Potřebujeme využívat i umělou inteligenci. Ovšem, ne vše závisí na této sněmovně, ne vše se rozhoduje v Bruselu, ne vše je závislé na bruselské politické vůli. Proto musíme posílit implementaci stávající legislativy a žádat členské státy, aby plně implementovali stávající legislativní rámec, aby bylo zajištěno bezpečné prostředí a konkurenceschopný evropský trh. V této strategii máme několik klíčových spojenců – ECHA, to je jedna agentura, EFSA a EMA. Musíme zabránit překryvu mezi těmito agenturami a musíme zajistit jejich financování prostřednictvím dodatečných zdrojů. Na závěr mi dovolte konstatovat, že tato strategie pro udržitelnost musí být sladěna s dalšími aspekty zeleného dílu, včetně digitální plně podporujeme iniciativy na podporu zakládání plně propojeného a interoperabilního databázového systému, který umožní sdílení informací mezi všemi orgány, regulátory, průmyslem a tak dále. A, drazí kolegové, pane komisaři, ta strategie pro udržitelný rozvoj může nám umožnit eh, naší generaci a budoucím generacím žít v prostředí, které bude bezpečnější. Předpokladem je ale, aby chemické látky, které se do Evropské unie dovážejí, splňovaly stejné normy a standardy jako ty chemické látky, které se tady v Evropské unii vyrábí a prodávají. Protože jde hlavně o zdraví naší planety a zdraví nás všech na této planetě. Děkuji a teď pan Cinkovičovic za komisi. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážení kolegové. Dnešní eh, rozprava a usnesení, které, o kterém byste měli zítra hlasovat, o udržitelnosti chemických látek je velmi aktuální a já bych chtěl v první řadě poděkovat za možnost reagovat na ty otázky, které pokládáte a pokusit se vám také podat aktuální informace týkající této strategie. Jak již bylo oznámeno v našem pracovním programu na rok 2020, aktualizovali jsme nedávno také tuto strategii chemických eh, látek, kterou tedy plánujeme eh, dokončit eh, na konci třetího čtvrtletí tohoto roku Interní diskuze a přípravné práce ještě pořád probíhají, takže předesílám, že ty informace, které tady eh, nyní budu říkat, jsou čistě předběžné. Nemohu definitivně říct, jak eh, bude vypadat finální strategie, ale je to jeden z prvků zeleného dílu a jedna z hlavních priorit také v mém portfoliu ještě na tento rok. Když jsme eh, loni v prosinci přijali zelenou dohodu, tak jsme se eh, shodli na tom, že bychom chtěli mít životní prostředí bez toxických látek. Ta strategie si klade dva základní cíle. Za prvé ochranu zdraví občanů a ochrany životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami. A dále jde o pozbuzení inovací při rozvoji bezpečných alternativ těchto látek. Tyto dva hlavní cíle potom nás vedly i v přípravných pracech od začátku a také od samého eh, začátku eh, nám řekli, že musíme kombinovat ty dva hlavní aspekty, tedy bezpečnost a čisté životní prostředí. A oba ty aspekty jsou slučitelné. A tím se řídila práce komise, našeho Eh, mých spolupracovníků a mě samého a samozřejmě musíme na tom spolupracovat s mnoha dalšími generálními ředitelstvími, protože toto je eh, horizontální téma, které zasahuje do mnoha oblastí. A já jsem přesvědčen, že i ve vašem usnesení dobře popisujete tuto provázanost eh, působení chemických látek Poukazujete na to, že je potřeba podnítit bezpečné využívání chemických látek, ale poukazujete také na velmi důležitou roli chemického průmyslu, který by měl přispět k dosahování cílů zelené dohody, tedy klimatické neutrality, čistého životního prostředí, energetické transformace a eh, energetické účinnosti, ale také oběhové ekonomiky. Dovolte mi, abych vám poděkoval za vaši dosavadní práci, za eh, péči, kterou jste věnovali eh, tomuto usnesení. Je to velmi aktuální, jak už jsem říkal, v okamžiku, kdy bude naše práce na tom dokončena, tak eh, zohledníme vaše podněty a budeme na tom pracovat v nadcházejících dnech a týdnech. A chceme také zohlednit více než 400 připomínek, které jsme dostali od zúčastněných stran a občanů ohledně té cestovní mapy k této strategii. To bylo eh, zveřejněno eh, nebo bylo zahájena tato konzultace v květnu a byla skončena v červnu a já tedy teď vám eh, můžu podat několik dalších informací, které se týkají této strategie udržitelnosti chemických látek. My jsme si vyhodnotili předcházející politiky, které souvisejí s legislativou eh, v této oblasti, zejména to je směrnice REACH. Eh, provedli jsme hodnocení legislativy v roce 2019, také se týká legislativy o endokrinních disruptorech a dále se to týkalo rozhraní mezi chemickými produkty a odpadovou legislativou z roku 2018. A chceme se zaměřit na následujících pět hlavních eh, prvků za prvé posílení legislativy s ohledem na lepší ochranu zdraví před nebezpečnými látkami. Přes eh, veškerý dosažený pokrok v této oblasti musíme zintenzivnit úsilí tak, abychom více chránili zejména zranitelné skupiny a abychom řešili například kombinovaný účinek chemických látek, endokrinních strukturů a dalších nebezpečných látek. Dále jde o zlepšení naší konkurenceschopnosti inovativnosti a produktivity musíme vytvořit vhodné podmínky pro výrobu bezpečných a levných eh, eh, chemických látek. Musíme eh, myslet na udržitelnost této výroby, ale současně s tím musíme také dbát na zájmy našeho chemického průmyslu, který může také přispět dosažení těchto cílů a dále musíme podpořit obnovu, hospodářskou obnovu Jde o to, aby strategická autonomie při dodáv, dodávek eh, klíčových chemických látek, eh, které jsou kritické pro dosažení klimatické neutrality, eh, digitální tranzice a nebo také nulového znečištění. A za třetí, zjednodušení stávajícího rámce. Náš legislativní rámec je sice nebo plní ty požadované cíle, ale někdy je příliš komplikovaný a nekonzistentní a to je tedy velký úkol pro eh, příslušné orgány. Musíme se pokusit o racionalizaci a zjednodušení a také musíme zefektivnit používání této legislativy, aby pro každou látku existoval jeden hodnotící postup. Také zajištění souladu mm, je někdy obtížné a to brání tomu, aby ta legislativa byla realizována eh, plně. Za čtvrté jde o zlepšení šíření znalostí, tedy o dopadech na zdraví, na životní prostředí, ale také jde o eh, lepší sdílení těchto dat pro regulační eh, účely, ale také pro průmyslové využití v dodavatelském řetězci. Hlavním oblastí je schopnost sledovat eh, nebezpečné látky a schopnost je nahrazovat bezpečnějšími a také oběhová ekonomika. A za páté jde o globální dimenzi je důležité, aby Evropská unie byla příkladem těchto standardů eh, správného bezpečného řízení eh, těchto látek v mezinárodním měřítku. Jde také o to, jak podpořit třetí státy v tom, aby produkovaly bezpečné eh, chemické látky. V okamžiku, kdyby tato strategie udržitelnosti bude přijata kolegiem komisařů, tak velmi rád sem opět přijdu, abych vám prezentoval hlavní Eh, věci z této strategie a budu s vámi spolupracovat na tom, aby se tuto strategii dařilo eh, provádět, protože ta práce tím nekončí, tím přijetím, spíše naopak. Pro tentokrát mi dovolte, abych vám eh, poděkoval za vaši pozornost a těším se na názory, které vyjadřují zástupci jednotlivých politických skupin. Děkuji, pane komisaři. Jako další má slovo kolegyně Weiss za EPP. Nemůžeme si dovolit čekat déle. Eh, světová populace roste a e, proto my v EU musíme tvrdě pracovat na plánování a designu udržitelných produktů. E, Máme eh, zelenou dohodu z minulého roku, na to jsme nezapomněli, co jsme slíbili. Teď máme rezoluci, kde vyzýváme k chemické strategii pro udržitelnost. Jeden z nejdůležitějších prvků je eh, rychlý um, um, registr hm, těchto látek. Evropské orgány mají více udržitelných produktů a máme registr, který není pro celou Evropu, což není v pořádku. Musíme skutečně eh, postupovat rychle, neměřit to v měsících, ale skutečně dostat očekávání farmářů, aby byli schopni eh, čelit eh, poškozenému životnímu prostředí. Jako další má slovo Maria Arena na minutu a půl. Ve svém sdělení ohledně Green Dealu komise oznámila svůj cíl nulového znečištění u toxických látek. Snížení expozice nebezpečným látkám je samozřejmě základní výzva. A celá legislativa, která reguluje tyto látky, musí být skutečnou obranou zdí před těmito látkami. Prostřednictvím našeho usnesení vysíláme jasné a ambiciozní poselství ve prospěch plné implementace stávající legislativy, ale i dalšího pokroku v řadě aspektů. Je pravdou, že silná opatření pro zdraví jsou nezbytná, Musíme se ale opravdu i prakticky zhostit naší zodpovědnosti. Zdraví má přednost před ekonomickými zájmy. Co to je udržitelná chemie? Potřebujeme jasná kritéria. Jinak to bude jenom teoretická koncepce, kterou budou firmy používat jako jakousi, eh, jakýsi pláštík svých aktivit. Chemie nemůže být jen něco, co přináší stále více zisku a příjmu, ale musí integrovat i zájmy lidského zdraví a biodiverzity. A to je zejména prostřednictvím nahrazování těch nejnebezpečnějších látek bezpečnými alternativy, alternativami, jasnou transparentností povolovacího procesu a započítáváním environmentálních a sociálních nákladů, zejména u těch persistentních látek zatím eh, máme 160 miliard nákladů, který, které si vyžaduje péče o lidské zdraví poškozené chemikáliemi. A je důležité, abychom tyto náklady přesunuli na průmysl. Děkuji. Merci beaucoup. Eh, die Kollegin Arena sprach für die SD-Fraktion. Jetzt kommt Děkuji, paní Arena mluvila za SND a nyní za Renew, kolegyně Ries. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaře, naše rezoluce stanovit nějaký, eh, nějaký limit eh, mm, chemickým produktům a udržitelné strategie. Cíl, který všichni sdílíme, to je posílit ochranu zdraví občanů a životního prostředí. Je to ambiciozní cíl, 71% chemikálií jsou e, vyrobených v EU jsou považovány za nebezpečné. E, komise chce posílit um, regulační rámec, to je dobrá zpráva, um, v rámci REACH. Um, skupinový přístup k podobným látkám. Um, jedna věc je logické, aby se to e, aplikovalo i na omezování nebezpečných e, látek, například v případě hraček pro děti. Předpokládá komise i nová kritéria pro řízení rizik. E, legislativa chce chránit před endokrinními disruptory, neurotoxickými látkami, expozice vůči ředidlům a podobně. Jsou to mm, věci, vláky jsou přítomné v obalech, v teflonu podobně. Je to velmi, jsou to velmi trvanlivé látky, a skutečně nebezpečné pro naše zdraví. Evropská unie musí eh, postoupit dál. Jde o pět tisíc chemických látek. Holandská vláda v prosinci protlačovala debatu Eh, v radě, takže mm, tam existovalo příležitost, které se musíme chopit. Nyní za frakci ID kolegyně Tovalieri na jednu minutu. Já eh, si dovolím vyslavit určitou kritiku. Myslím, že ten přístup je příliš ideologický. Chceme-li dosáhnout konkrétních výsledků v oblasti životního prostředí, tak nemůže demonizovat chemický sektor. Eh, který je na špičkové úrovni, zejména ten italský, protože eh, zhoršíme jeho budoucí rozvoj. Pokud eh, zavedeme příliš přísnou regulaci, tak tím ohrozíme udržitelnost tohoto sektoru a povede to k tomu, že výroba bude přesunuta mimo Evropu a přitom tady nebudou zaručeny ty standardy, které my bychom si přáli, takže to povede ke zhoršení té současné situace. Nechceme, aby došlo k převodu produkce jinam. Eh, nesmíme také zavádět eh, daně, které budou eh, škodit tomuto průmyslu. Chceme spíše navýšit kapacity, které v Evropě máme v porovnání s zbývajícím světem. Nemůžeme penalizovat sektor, který je pro celou Evropu strategický. Chceme ho podpořit v jeho transformaci na výrobu, která bude udržitelnější a ekologičtější. Děkuji a dalším řečníkem za zelené je pan Gigold. Paní předsedkyně, pane komisaři, Evropský parlament tedy v podstatě požaduje naprostou proměnu paradigmatu v této oblasti. Jde o naše zdraví, chceme mít eh, prostředí bez jedu a chceme, aby došlo k transformaci chemického průmyslu. Evropská komise musí zaujmout eh, přístup nulové tolerance k jedovatým látkám v životním prostředí. I v tomto týdnu se objevila nová čísla v Německu. Každé páté dítě v Německu, a to je alarmující, se setkává eh, s nebezpečnými chemickými látkami každý den a to zatížení je tak velké, že to eh, eh, nemůžeme potom vyloučit dlouhodobé působení, například fenoly, které působí na hormony a další. To jsou skupiny chemických látek, které musíme zakázat. Ambiciozní chemická politika nemá za cíl chránit jenom naše děti. Toto je příležitost pro to, aby chemický průmysl nezaspal svou příležitost na modernizaci. Jde eh, o čisté životní prostředí, jde o lepšení eh, postavení člověka v tomto světě, ale také jde o to, jak stabilizovat více než milion pracovních míst v chemickém průmyslu. A my od vás čekáme, pane komisaři, ambiciozní strategii. Děkuji eh, dále paní Fioky na pan Fioky. Paní předsedkyně, jako stínový zpravodaj musím říci, že nesouhlasím s řadou eh, kompromisních pozněcích návrhů. Pokud budou přijaty, tak to bude velmi eh, přísné pro zejména malé podniky. Já jsem 35 let podnikal v této oblasti, mám zkušenosti s eh, měrnicí REACH, s posuzováním bezpečnosti látek. Jsou tady některé velmi extrémně problematické věci Například snaha o e, změnu dalších nařízení, například o bezpečnosti práce. A také se tím klade velké břemeno na e, kombinace různých chemických látek, což se e, řeší velmi obtížně. Potom je to tady zásada no data, no market, což by znamenalo ohrožení některých menších společností a potom to úsilí o nalezení lepších alternativ. Je na to příliš krátká doba. Já si myslím, že tady příliš velký důraz na zákaz nebezpečných látek. Já si myslím, že tady vytvoříme masivní konkurenční nevýhodu pro všechny evropské, zejména malé společnosti. Tyto společnosti jsou již velmi eh, přísně regulované a proto bychom jim to neměli stěžovat. Děkuji a dalším řečníkem je paní Hazekamp za GUE. Děkuji, pane předsedo. Komisaři, je naším právem žít v netoxickém prostředí, ale bohužel jsme tomu na míle daleko. Pracovníci v EU i jinde umírají příliš mladí jenom proto, že jsou vystaveni nebezpečným chemikáliím. Prostě jenom proto, že chodí do práce. Opilovači to je nezbytná součást ekosystému. Ty vymírají z důvodu nebezpečných pesticidů, kterými stříkáme naše pole. Malé děti jsou vystaveny endokrinním disruptorům, tím, že prostě si hrají s toxickými hračkami. Miliony zvířat trpí v laboratořích v důsledku e, zastaralých levných praktik kterým, eh, které se nestydí nazývat vědou. I když EU má určitou slušnou legislativu na ochranu občanů proti expozici těm nejnebezpečnějším chemikáliím, tak se stále vyvážejí do zbytku světa. Já jsem ráda, že komisař nám slíbil, ambici nulového znečištění netoxického životního prostředí. S touto rezolucí vám Evropský parlament dává domácí úkol zajistit, aby chem, strategie udržitelnosti eh, dostála našim očekáváním. Nesmíme plítvat časem, proto vás vyzývám, aby netoxický svět eh, byl k dispozici, protože si ho všichni zasloužíme. Děkuji. Na závěr má slovo ještě pan komisař Sinky Vičius. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já chci poděkovat eh, za vaše příspěvky a za velice důležité věci, které jste zmínili. Eh, mnohé z nich se eh, odrazily i v rezoluci, kterou zítra přijmete. Beru na vědomí, co bylo řečeno a vaše názory a samozřejmě je zvážíme při finalizaci strategie v příštích týdnech. Eh, cílem eh, cíl, strategie je stanovit vizi komplexního rámce a konkrétní cestovní mapu, eh, na které by měly pracovat všechny zainteresované strany. Krize COVID zvýšila urgentnost Eh, v oblasti chemikálií. Musíme zajistit ochranu našich občanů, podpořit socioekonomické oživení průmyslu i eh, prosazovat strategickou nezávislost na látkách, které jsou důležité pro společnost a zdraví. Tato strategie bude prvním krokem k eh, naší ambici dosáhnout netoxického prostředí akčním plánem do roku 2021. A také e, jsou další cíle v rámci zeleného údělu, jako biodiverzita a e, příspěvek k cirkulární ekonomice. Strategie také podpoří další priority komise, jako digitální transformace, posilování konkurenceschopnosti, boj proti rakovině a další horiz, horizontální charakter znamená, že budeme muset vyžadovat konstruktivní účast všech aktérů, eh, a, aby byla implementována a v praxi úspěšná. Počítám s vaší podporou a těším se na další úzkou spolupráci na této důležité eh, politice. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Tímto končíme rozpravu na toto téma. Hlasování pozměňovacích návrhzích proběhne zítra závěrečné hlasování. Proběhne dnes tedy závěrečné hlasování zítra. Dostáváme se k dalšímu bodu a to je prohlášení Rady a komise posílení eh, procesu inkluze Romů v Evropě v příštím desetiletí. Zase nebudeme přijímat žádné modré karty ani spontánní přihlášky do diskuse. Jak dáme slovo paní eh, panu komisaři Dalimu, aby zaujal své místo. Um. Merci beaucoup. Děkuji. Děkuji všem, kdo čistí a dezinfikují naše pracoviště. V průběhu plenárního zasedání. A nyní za radu. A teď bych chtěl dát slovo za radu panu uh, ministrovi Rotovi. hochverehrte Frau Präsident. Paní předsedkyně, dámy a pánové, eh, vážení poslanci, když teď mluvíme o sociální situaci Romů, tak eh, mluvíme o 10 až 12 milionech lidí v Evropě. Mluvíme o 6 milionech občanů Evropské unie. Mnozí z nich, příliš mnoho z nich žije v nejhorší bídě a jsou e, vystaveny nepředstavitelným podmínkám. Už je to deset let skoro, co jsme přijali e, strategii pro Romu. Někteří z vás se na tom už podíleli, když ten proces začal v roce 2011 s velkou podporou tohoto parlamentu. Od té doby, dámy a pánové, uplynulo téměř 10 let a bohužel musíme konstatovat, že výsledky, kterých jsme doposud dosáhli, jsou zklamáním. A e, to o tom informuje i komise a také vy, vážení poslanci, ve vaší rezoluci z minulého roku. Museli jsme mm, si přiznat, že trvá dlouho, příliš dlouho mm, tu, eh, odstranit tu bídu, která trvá generace. Desetiletí, možná staletí trvala marginalizace Sinty a Romů. Eh, říkám to jako zástupce země, která před desetiletími eh, během fašismu obětovala pět milionů Romů, Sinty a dalších osob. Ano, k inkluzi a cesta k inkluzi Romů je dlouhá. Ano, již jsme eh, měli dosáhnout více. Ano, nepochybně do budoucna musíme ještě usilovat o víc. Ale, vážení poslanci, jsou i dobré zprávy. Jak eh, informuje Evropská komise, v oblasti vzdělání bylo dosaženo největšího pokroku. Například členské státy přijímají opatření, aby méně romských dětí předčasně opouštělo školy, aby víc romských dětí mělo k, eh, k, k předškolní výchově a eh, povinné chátce. To je e, rozhodující. V 21. století e, diskriminace, rasistické předsudky se musí skonečně e, stát minulostí. Diskriminace a anticiganismus musí být vymíceny. Když si se sami chceme sami sobě podívat do očí a sami se chceme prezentovat jako spravedlivá společnost. Potřebujeme i důslednou politickou strategii pro boj proti sociální nerovnosti. Extrémní výda po generace vede k hromadění e, závažného znevýhodní ve zdravotnictví, bydlení, práci. Konečně potřebujeme koncepci, kde všechny tyto oblasti konečně budou e, zohledněny. Jenom tak se prolomí to začarované kolo marginalizace. A samozřejmě i zástupci Romů se musí podílet na tomto procesu, ale nikoli někde eh, postraní, ale v dialogu, mm, bez, při vzájemném respektu, bez předsudků. Stejný přístup k zdravotnictví, školství, když člověk nemá bydlení a práci, jak vůbec může někdo takový uskutečnit své sny a e, rozvíjet svůj talent v naší společnosti. Zdravotnictví v oblasti korony, v době korony je obzvláště obtížné. Romové, stejně jako ostatní, musí být rovnoprávní v přístupu k základní lékařské péči, k specializovaným zdravotním službám s ohledem na nové iniciativy, které oznámila naše komise. Vám chci poděkovat mm, Evropskému parlamentu, že se toto téma dostává znovu a znovu na pořad jednání. Nejenom jste přispěli, k tomu přispěli tehdy v roce 2011 tou desetiletou strategií, ale v minulém roce jste pravidelně upozorňovali na to, že toto téma je stále naléhavé. Žení poslanci, paní komisařko, představte si romské dítě, které je narozeno v roce, kdy eh, bylo poprvé rozhodnuto o romské strategii, totiž v roce 2011, v roce naděje, velkých plánů a Eh, žádné budoucnosti Sinty a Romů. Dnes je tomuto dítěti 9 let. Bohužel pravděpodobně nedostalo šanci, eh, jako my většina z nás považujeme za samozřejmé pro nás a naše děti a vnuky. Nejhorší bída, rasová diskriminace, sociální vyloučení. To nejsou jenom slova to, jsou smut, to je smutná realita. Uprostřed Evropy, ve všech členských zemí Evropské unie. S, s, počívá v nespravedlivých překážkách, které mnoha Romům brání ve důstojném životě. Myšleme na e, toto nyní devítileté dítě, na 6 milionů občanů Evropské unie, dospělé i děti, děvčata, chlapce, muže, ženy. Jaké vyhlídky budou mít v nadcházejících letech? Nemůžeme je nechat, eh, nemůžeme je v tom nechat. Rada a parlament eh, společně musí podporovat inkluzi Romů na evropské eh, úrovni a jsou v tomto spojenci. Věřím, že toto spojenectví bude trvat a členské státy mají klíčové kompetence, ale my jako orgány Evropské unie můžeme pomoci, aby, tyto, aby tato obtížná a dlouhá cesta vedla k dobrému konci. Evropské etnické předpisy, diskriminace e, e, Romů je zakázaná to je, eh, dámy a pánové, to je rozhodující rok pro strategii in, romské inkluze. A já se obávám, že mnozí tuto větu slyšeli pří, až příliš často. Jde, nejde jde o, jenom o poznátky, ale o konkrétní jednání. Eh, paní Dali, eh, jsem zvědav na balíček, který nyní komise připravuje a my uděláme všechno pro to, aby za našeho předsednictví tento balíček byl schválen. Mm, musíme čerpat sílu z evropských hodnot spravedlnosti a solidarity. Evropa byla, je a bude snem solidarity, svobody a rovnosti a důstojnosti, ale také mm, pro Romy a Sinty, kterým chceme dnes Eh, zvlá, zvlášť vzdát hold. Děkuji, pane ministře, a nyní má slovo za komisi paní Dali. Thank you. Děkuji. Děkuji, pane ministře Roth, za tato procítěná slova na úvod této velmi významné rozpravy. Cení poslanci a poslankyně, děkuji, že jste zařadili inkluzi eh, začlenování Romů na pořad jednání. Děkuji vám všem, paní Livy Jaroka, pan Peter Pollard za Polák za viditelnost, eh, kterou umožnili celému společenství za jejich neúnavnou práci v zájmu eh, rovnosti Romů a také za to, že uspořádali celou tuto rozpravu. Stejně tak chci zopakovat také díky všem poslancům a poslankyním za jejich setrvalou podporu při posilování agendy romského začlenování a rovnosti při jejich účasti ve společnosti. Chci eh, citovat eh, paní kancelářku Merklovou z toho, co řekla včera ve svém projevu eh, na této půdě. Řekla, že lidská a občanská práva, nezadatelnost a nenarušitelnost lidské důstojnosti, svoboda jedince a jeho sociální, ekonomický rozvoj, ochrana proti diskriminaci a znevažování rovnost, rovnost, která není jen tvrzená, ale uskutečněná. To jsou etické základy a politické základy, na niž Evropa spočívá. To jsou práva, která se vztahují na všechny. Není to tak, že by jich někteří požívali více než jiní. Samozřejmě, Nedá se ani říct, že by to byla práva, která si zaslouží někteří občas a někteří pořád. Jsou to práva nezadatelná, jsou to práva, která musíme zaručit tak, aby občané měli svobodu žít, uskutečňovat své životy, svá přesvědčení, své cíle v souladu se svým přesvědčením o tom, co je štěstí. Takže stění poslanci a poslankyně, když budeme mít na vědomí a v srdcích eh, tento citát, můžeme se pustit do samotného tématu reality, kterou prožívají Romové. Žijí v marginalizovaných komunitách. Jsou tudíž jedním, jednou z nejvíce zranitelných složek společnosti, nejvíce postižených koronavirem stávající nerovnosti se ještě víc zhoršily. Dlouhodobé nerovnosti, diskriminace, vylučování, to všechno začalo být ještě viditelnější. A komise se je, si je této skutečnosti vědoma a to dává najevo sérií zacílených sdělení. I nadále budeme bdělí. I nadále budeme zasahovat na základě potřeby a v souladu s naší odpovědností. Komise od začátku epidemie reaguje. Například komisaři Kyriakides a Schmidt. Na, spolu jsme napsali členským státům a upozornili je na nutnost ochránit nejzranitelnější složky společnosti, včetně Romů. Kromě toho jsme předložili několik nástrojů, které mají být okamžitou reakcí na krizi tak abychom mohli podpořit zranitelné skupiny, jako jsou například Romové. Nikdo, a rozhodně ne ti nejslabší a nejzranitelnější, by měli mít na bedrech více zodpovědnosti a zátěže, než kolik jim náleží. Romské společenství utrpělo nejenom zdravotně a ekonomicky. V některých členských státech a opravdu mě mrzí, že to říkám, v některých státech byly navíc Romové vykreslováni jako nějaká hygienická nebo zdravotní hrozba. To je ostuda. Pandemie dala do popředí hlubokou diskriminaci a nenávist, když jsou vystaveny ty, vystavena tato společenství. Evropská komise silně odsuzuje všechny formy stigmatizace, etnicizace a eh, jak si činění eh, z Romů nějakého obětního beránka. To jde proti základním zásadám naší demokracie. Evropská unie má všechna právně závazná pravidla a nástroje na boj proti diskriminaci, včetně diskriminace na etnickém základě. Rámcové rozhodnutí o potírání některých forem rasismu a xenofobie je zároveň nástrojem pro boj proti zločinům z nenávisti, včetně projevech verbálních a nebo i, i uh, skutečných činů v reálném životě zakazuje se jakákoliv diskriminace, diskriminace na základě etnického původu a, a Romové, jakožto etnická menšina, spadá, spadají do kategorie chráněných osob, na něž se vztahují tyto nástroje a my je musíme prosazovat. Také jsme si však vědomi toho, že legislativa je jedna věc a to, jak účinná skutečně je v lidských životech, to je věc jiná sama legislativa nikdy nestačí. A tudíž musíme dělat mnohem víc. Monitorujeme plnění členských států, tři řízení pro porušení proti členským státům jsou v běhu, týkající se například segregace romských dětí ve školách nebo jejich nadměrné zastoupení ve školách pro děti s postižením. Aktivně spolupracuji se zeměmi, jich se to týká, abychom to napravit, napravili a nebudu váhat a zahájím další řízení pro porušení, pokud to bude potřeba. Překonání diskriminace a vylučování Romů vyžaduje dlouhodobý závazek a ucelený přístup. Jak jsem již oznámila, chystáme ambiciózní iniciativu pro období po roce 2020 strategický rámec pro rovnost, začlenování a účast Romů až do roku 2030. To bude také odrážet nové potřeby eh, nastolené koronavirovou krizí a tím, co způsobila tato krize v, jejich, v romských společenstvích. Ještě letos chceme předložit další iniciativu. Přejeme si mít silnou, ambiciozní, všezahrnující strategii. A je mým přesvědčením, že stavět na zjištění hodnocení rámce 2020 se musíme více zaměřit na podporu rovnosti Romů tím, že budeme bojovat eh, proti antiromství a z, prohlubovat sociální a ekonomickou inkluzi. Musíme zajistit smysluplnou účast Romů, ale také partnerství s romskými společenstvími. Romská společnost a s romskou společností a všemi dalšími. Čili musíme prosazovat zaměření na romskou rovnost a inkluzi do všech mainstreamových politik. Musíme zlepšit sběr dat, a kontrolovat pokrok prostřednictvím ověřitelných cílů. Neblahé důsledky pandemie na romské komunity ještě více ukazují, jak důležité je zhostit se skutečně s maximální vážností celé věci a přijmout silné závazky ve prospěch samotných Romů. Romové potřebují naš, náš uh, neochvějný závazek. A já jsem přesvědčena, že společně dokážeme společnost změnit, zlepšit, společně dosáhneme více, více začlenění, více rovnosti, více spravedlnosti, účasti pro naše romské spoluobčany v Evropě. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A nyní za EPP kolega Polák na minutu a půl. Děkuji pěkně, že na paní předsedkyně, paní komisařko. Je na čase přiznat si, že za poslední eh, dva programové období přes velké prostředky se dosáhlo pouze mizivého pokroku. V příjmu bude přijatá nová iniciativa Evropské unie zaměřená na rovnost a inkluzi Romů do roku 2030 a podle mě potřeba, aby ta iniciativa více kladla důraz na efektivitu finančních prostředků. Potřebujeme vidět hmatatelné výsledky. Měla by se zaměřit na ty členské státy, kde v důsledku absence politické vůle a nedosud, nedůsledné implementace dochází k makroekonomickým problémům a prohlubování regionálních rozdílů. Jsou to státy s početnou Eh, romskou populací, kde Romové v 21. století žijí v podmínkách, které známe z krajin afrického kontinentu, bez pitné vody a bez kanalizace. Důsledný monitoring, aktivná účast Romů na rozhodovacích procesech, to se všechno musí stát nevyhnutelnou součástí všech těchto aktivit. Romové jsou občany Evropské unie, mají obrovský nevyužitý potenciál lidský i ekonomický a je potřeba si přiznat, že Romové v Evropě taktéž čelí institucionálnímu rasismu, a to i ze strany policie. Mezi obětmi jsou i děti. Mě jako Roma osobně mrzí, je to pro mě velké zklamání, že některé politické skupiny Evropského parlamentu, které mají plná ústa lidskoprávní agendy, zablokovaly společnou rezoluci, která mohla vzejít z této debaty. Přestože eh, když se mluví o porušování a rasismu páchanému na afroameričanech ve Spojených státech, tak tam eh, takovou rezoluci podpořit neváhali. Právě nečinnost a neschopnost pojmenovat věci tak, jaké jsou, eh, potom vedou k nárůstu extremismu a rasismu, jak ho známe v Evropské unii. Děkuji vám, pane Poláku. A nyní za SAD Paní Enser. Paní předsedkyně, je evidentní, že příliš mnoho členských států Evropské unie nedostatečně implementuje požadavky v této oblasti. Eh, musíme na ně vyvinout tlak, aby integrovali všechny části naší společnosti. Jde o diskriminaci na pracovišti, diskriminaci bydlení, ve školách, a také v kontaktu s eh, státními úřady a týká se to i dětí a eh, žen. Věci se spíše zhoršují v důsledku koronakrize, i to bychom měli mít na paměti a Romové obecně eh, si zaslouží lepší zacházení. Musíme Eh, vymítit eh, rasismus a nenávist a zajistit každému rovné místo ve společnosti. Eh, pro diskriminaci v naší společnosti by nemělo být žádné místo. A musíme mít jasnou strategii, ale musíme mít také měřitelné cíle, kterých chceme dosáhnout. Děkuji paní Insir. A teď dávám slovo paní Donat na minutu a půl. Romská politika eh, už eh, tady promrhala desetiletí v Evropské unii strategie zatím nepřispěly k tomu, aby se podařilo ukončit diskriminaci eh, vůči Romům Děti nemají možnost eh, se eh, vymanit z chudoby, což je ale ztráta pro nás, pro všechny. Segregace na školách a diskriminace na pracovišti velmi často znamenají, že tisíce lidí eh, v Evropě nedostanou odpovídající práci, jsou chudí a tím se také oslabuje konkurenceschopnost eh, nás eh, všech. Strategie ale eh, sama o sobě nic nevyřeší. Jenom strategie a prostředky nestačí. My musíme mít také humánější politiku, a, kterou musíme realizovat důsledně Maďarské předsednictví před devíti lety eh, eh, iniciovalo přijetí této romské strategie a dnes vidíme, že eh, maďarská vláda je připravena jenom k tomu získat voliče. V Maďarsku se pořád patně zachází s Romy. Je to vlastně nedílnou součástí maďarského vládního programu a my bychom měli zabránit tomu, aby k této marginalizaci docházelo. Děkuji. A nyní předávám slovo paní Tardino na jednu minutu. Děkuji. Přijímání by mělo být v souladu se zákony a mělo by docházet k trestání Eh, porušování legislativy. I papež, eh, současný papež volá po větší tolerantnosti a inkluzivnosti. Termín inkluze, začlenování, ale je dnes často eh, používán pejorativně. Kolikrát je vykládán jako snaha někoho utlačovat a Vede to k eh, porušování legislativy, je to do toho zapojen organizovaný zločin, dokází ke zneužívání dětí, porušování například práva dětí na eh, vyučování, na školní výuku. A eh, podmínky života Romů v našich městech jsou velmi špatné a odporuje to vlastně tomu, co stanovuje naše legislativa. Eh, v žádném případě nedošlo k tomu, že by se je podmínky zlepšily. Děkuji paní Tardino. A nyní má slovo pan Roman Franz na dvě minuty. Vážení kolegové, tato diskuse o inkluzi Romů v parlamentu je nutná. COVID-19 ukázal efekty anticikanismu viditelné pro všechny. Jsme svědky policejního násilí v celé Evropě, v Bulharsku, Rumunsku, Slovensku. Vidíme, jak lidé, kteří jsou uzavřeni ve svém komunitě, mají špatný přístup k tekoucí vodě a zdravotní péči. I jinde vidíme policejní násilí, vůči Romů v probíhá Eh, diskuse o eh, demontáži památníku holokaustu Romů z důvodu tramvajové linky. Já jsem zpravodajem eh, na toto téma. Moje stávající zpráva jasně vyjadřuje naše požadavky na romskou politiku EU do budoucna, identifikuje skutečné překážky inkluze Romů. Je třeba nový přístup Boj proti anticigánismu, sociální exkluze musí být na prvním místě. Rovná účast Romů na všech úrovních vlády musí být dosažena závaznými cíly v legislativě na národní, lokální, regionální úrovni. Musí e, být věnovan rozpočet implementaci příštího rámce pro Romy. Já jsem to, syn e, přeživšího holokostu a vím, jaké to je být cílem rasismu a nepřeju si, nepřeju nikomu eh, to, co já, sám já a moji lidé musí prožívat každý den. Tento eh, parlament viděl i rasistické eh, věci. Pan Žambasky, pan Ulik, prosím, postavte se na chvíli na naše místo a položte si otázku, jaké to je čelit rasismu, být urážen, byt. Vážení kolegové, nemáme jenom COVID-19 v Evropě, ale také pandemii, která je ještě nebezpečnější. Rasismus. Jsme připraveni bojovat proti této realitě a napravit tuto nespravedlnost. Děkuji. Děkuji, pane Franc, a nyní dám slovo paní Elžbětě Rafalské za EKR. Paní komisařko, již leta byli Romové považováni za zvláštní, nebyl jim důvěřováno, byli izolováni, žili na okraji společnosti v Evropě, i když se účastnili vytváření jejího kulturního dědictví. Toto je e, citát polského vědce, který zkoumal Romy. Věřil, že si zaslouží důstojnost a respekt. Já pocházím e, z místa, kde Romové žili od doby e, od nepaměti. Často mm, zmiňujeme romskou kulturu, jejich koňmi tažené e, vozy, máme rodiny, jako je váš Kryženovský a další. Moje celá, e, můj celý region je domovem mezinárodních kulturních festivalů, včetně básníka Edvarda Demického, který nedávno slavil 65. výročí svých, své kulturní tvorby. Takže my respektujeme Romy a já pevně věřím, že implementace programů pro další sociální aktivity na základě dobrých znalostí této etnické skupiny je dobrý, dobrou cestou, jak jim skutečně pomoci. Takže jde o to nesnažit se eh, využívat řešení stejná pro všechny mm, a integrovat eh, mm, je do společnosti bez zachování jejich distinktivních eh, rysů. Vyslechněme i jejich hlas. Děkuji. A nyní dám slovo paní Deli. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Je eh, dobré, že mohu mluvit o Romech, když Erin Flynn se stala první irskou eh, Irkou, která, eh, Romkou, která zasedla v Evropském parlamentu, také dělala kampaň Eh, pro, za reproduktivní práva žen, práva na potrat. To je velmi důležité pro ženy a romské ženy, protože čelí tak velké diskriminaci v mnoha zemích. V Bulharsku, eh, v porodnicích jsou romské ženy segregovány, mají horší péči. V Maďarsku, v dalších zemích nedostávají eh, odškodnění za nucené sterilizace. V mé zemi, eh, v Irsku, tyto názory eh, proti romské nálady jsou akceptovatelné, takže nejsou vynakládány prostředky na bydlení, zdraví. Můžeme mít jaké

myslím si že to všechno je cesta k tomu jak rozbít tu situaci vyloučení a pomoci k jejich integraci a inkluzi. děkuji. Děkuji. Nyní jsme trošičku pozadu a prosím, dodržujte řečnickou dobu. Takže nyní pan Milan Brkles. Prosím na minutu. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Všichni musí být, převzít odpovědnost za integraci Romů. 80% Romů žije pod hranicí chudoby. A bylo dosaženo jen velmi málo pokroku při odstraňování strukturální diskriminace. Potřebujeme integrovaný evropský rámec pro jejich začlenování. Stávající rámec již měl některé úspěšné stránky, ale musíme zajít dál. Musíme chápat rozmanitost eh, romského společenství. Oni často žijí v různých sociálně-ekonomických prostředích. Potřebujeme také zlepšit socio ekonomickou situaci Romů. Musíme zajistit, aby měli náležitou zdravotní péči, aby jejich socioekonomická situace nebyla eh, jaksi totožná, sto, zaměňována s jejich eh, kulturou. Například u nás máme klub univerzitně vzdělaných mladých Romů. Děkuji vám, pane Vrlec. A nyní Fans Žamé. Prosím, na minutu. Děkuji, kolegové. Vy, na, vy na nás, eh, po nás žádáte ještě více peněz na integrační strategii pro Romy. Ale je to problematika kulturního charakteru, která se nevyřeší tím, že na to budeme házet víc peněz nemůžeme změnit eh, volby, pokud jde o styl života. A my máme teď spoustu nezaměstnaných a chudých, jejichž situace se ještě zhorší s covidem. Jak vysvětlit lidem ve zemi, že na základě humanismu a přemíry eh, blahé vůle vynaložíme ještě více prostředků a času a prostředků na to, abychom se snažili integrovat populaci, která si nepřeje být integrována. Tváří v tvář problémům a nástrahám, kterými procházíme, musíme učinit jasnou volbu a to chránit francouze a francouze na prvním místě. To, co teď dělá ID, to přesně říkáme, že bychom neměli dělat. Diskriminace. Vy lidé vypadali podezřelé, jako nějaký, nějaký zločinci, kteří si nepřejí důstojný život. Já bychom, myslím, že bychom měli prostě smazat všechny projevy ID, které byly projeveny až doteď na základě toho, co říkají. So this observation, uh... hmm. Ano, tohle má své místo, tento postřeh, ale ale musíme, nesmíme také zapomínat na to, že poslanci stejně musí se vzájemně respektovat. A vy jste možná skutečně, paní Žeme, řekla něco, co je možná urážlivé. Vůbec, vůbec, říká paní Žeme. Takže přejdeme dál. Jam Děkuji, paní předsedkyně. Když tu slyšíme taková slova, tak já na vás apeluji, musíme, my musíme využít nějakých sankcí. A vy nám říkáte, že máme diskriminaci. No, Já bych chtěl všechny vyzvat, abyste přišli do, do Bulharska, abyste se podívali, jak lidé žijí v malých osadách, kde staří lidé jsou vystaveni násilí této etnické skupiny. Přijďte k nám a přesvědčte se o tom. Vy teď pokivujete. Ale můžete mít říct, obvinujete z mě z něčeho? Pokud ano, tak pak budeme muset jít k soudu. Pokud mě nechcete obvinit u soudu, asi byste se měli stydět za své chování. Excuse me, I have to call... Já ale skutečně, tohle není debata. Vy jste měl minutu. Excuse me. Eh, Nezlobte se, ale pokud máte stížnost na základě jednacího řádu, můžete vznést tuto námitku. Bez mikrofonu. Yeah. Sorry, excuse me. Excuse... Já zamlouvám, pane Jambaskin. Můžete pronést osobní prohlášení, ale až na závěr rozpravy. Teď budeme muset postupovat dál. Musíte respektovat předsedu či předsedkyni. Jednací řád. Můžete mít osobní prohlášení, ale na konci rozpravy. A nyní dostane slovo Lorán Vinče na jednu minutu. Prosím, máte slovo. Děkuji kolegové. Děkuji. Ano, my jsme selhali mm, vůči našim romským spolupčanům jako evropské instituce a e, státy. Každé třetí romské dítě žije e, e, v rodině, kde alespoň jednou za měsíc jde spát hladové. E, antičtí řekové nám říkali, že Eh, musíme eh, odolávat ďáblu a Evropská unie eh, může se odklonit od ne- nečinnosti v, ve středně východní Evropě musíme bojovat proti bídě a nedostatku bydlení Romů, dále strategie vzdělání pro Romy, včetně eh, učňovského školství, profesního vzdělávání, lepší přístupu na trh práce ve všech společnostech musíme bojovat proti diskriminaci, informovat veřejnost o zranitelnosti Romů, redukovat předsudky. Všechno to je o vzdělání. Ano, děkuji, děkuji vám. A nyní prosím komise a dostane slovo komisařka Helena Daly. Honorable members, thank you. Vážení poslanci, děkuji vám za uh, sdílení vašich názorů. Já jsem vděčná za podporu Evropského parlamentu nový strategický rámec bude podporovat efektivní eh, rovnost, inkluzi a mm, participaci Romů. Bude eh, bojovat proti antipsismu, anticikánismu, redukovat bídu, exkluzi a prosazovat participaci Romů posílením spoluprací a důvěrou. Bude nezbytné zvýšit efektivně přístup Romů k kvalitnímu e, inkluzivnímu vzdělávání. Kvalita, e, rovnost udržitelné zaměstnání, zdravotnictví, adekvátní desegregované bydlení a sociální služby. Je na čase, uzavřít socioekonomickou propast mezi Romy a Neromy. A s tímto chci přivítat německé předsednictví, které klade romskou rovnost inkluzi na e, pořad jednání. A zase děkuji paní kancléřce Merkelové za její angažovanost v prospěch rovnosti a jasná eh, slova během jejího včerejšího inauguračního projevu předsednictví. Také spoléhám na podporu parlamentu a pr- eh, práci, která je před námi. Děkuji. komisáři Děkuji vám, paní komisařko. A nyní bych chtěla dát slovo panu státnímu tajemníkovi Rotovi. Děkuji paní komisařko, vážení poslanci, já jsem velmi vděčný za tu, to dnešní rozpravu, za to, že jsem se jí mohl zúčastnit. Myslím, že tady je velká míra koncenzu a shody v tom, že si uvědomujeme, jak těžký je ten úkol před námi, ale pokud eh, k tomu budeme rezolutně přistupovat eh, velkým odhodláním, tak eh, si myslím, že by se nám mělo podařit do konce toho roku vypracovat strategie, která nás všechny posílí. My jako předsednický stát bychom k tomu chtěli přispět, chtěli bychom uspořádat konferenci na toto téma. Obávám se, že ta konference vzhledem těm současným podmínkám bude pouze virtuální, ale doufám, že to bude další příležitost pro výměnu názorů nejenom tady v parlamentu a mezi institucemi, ale že se do toho zapojí i zúčastnění. Jsem trochu udiven něčím, co jsem tady dnes slyšel, a sice to, že nejde o to jim projevovat vstřícnost. Romové jsou občané našich členských států. Mají stejná práva, a stejné povinnosti jako my všichni. Nejsou to hosté v našich zemích. A v tom spočívá právě ta diskriminace, které jsou vystaveni, pokud jsou takto degradováni nebo vylučováni ze společnosti stejných, stejně postavených občanů. A kromě toho tady nejde o žádná privilegia jde o něco naprosto jednoduchého. Jde o stejná práva a e, rovnoprávě postavení pro 6 milionů občanů Evropské unie. A musí být vždy jasné, že útok na Romy je vždy i útokem na evropské hodnoty, na naše principy. Jsem Vděčný těm poslancům, kteří poukázali na to, že v této debatě potřebujeme eh, vzory a potřebujeme odvahu. Romové rozhodně nejsou pouze problémovým eh, faktorem, nebo tak nesmí být nahlíženi. Romové jsou eh, obohacující části naší společnosti. My například v Berlíně máme Romský institut pro kulturu a umění a Díky tomu je nám všem jasné, že Romové významně přispěli k historické a kulturní identitě našeho kontinentu a já bych si býval přál, aby také v rámci této strategie se podařilo eh, poukázat na to, že jde o příležitost, o posílení a obohacení naší kultury a jde také, vážení, eh, vážení poslance, o něco více než jenom o peníze té strategie, strategie nejde pouze o prostředky, jde o základní postoje, jak budeme zacházet s největší etnickou menšinou, kterou máme v Evropě. A do té míry bych byl rád, také s ohledem na debatu o rasismu, která se teď vede po celém světě, že slogan Black Lives Matter by eh, mohl být následován i sloganem i, romské, i na romských životech záleží. To by bylo dobrým výsledkem této debaty. Děkuji, pane eh, státní tajemníku Rote, za toto vystoupení jménem Rady pan Džambacky. se odvolává na článek 103 jednacího řádu, chce protestovat proti poznámce, která tady byla dnes v souvislosti s ním učiněna během eh, rozpravy, ale eh, Teď eh, dostanete eh, slovo na tři minuty, abyste mohl vyjádřit k této situaci. Děkuji vám. Já chci poděkovat Evropské komisi a říci, že když si zvolíte jeden typ života a řeknete, že pouze ten typ života, eh, na tom typu života záleží, tak je to také rasismus. Říkáte, že záleží na jednom životě, tak je to rasismus, že? Protože záleží na všech životech. A paní předsedkyně, já jsem ještě chtěl eh, vysvětlit následující věc. Dva kolegové tady o mě řekli, že jsem rasista a to je závažná věc, kterou eh, je potřeba prokázat u soudu. Já bych rád měl videozáznam z této debaty, eh, abych přesně věděl, co o mě tyto kolegové řekli, aby Eh, potom měli to důkazní břemeno a u soudu prokázali, že mají pravdu. A také bych chtěla, aby byli potrestáni kolegové na levici, se dopustili spekulace. Možná si myslí, že můžou říkat, eh, co chtějí. A názor každého z nás by měl mít eh, stejnou platnost. Pokud někomu řeknete, že je rasista, tak byste to měli prokázat. Já říkám, že levicoví kolegové, bolševici, marxisté nebo ti, kteří se líbí komunismus, toho zneužívají a měli by být zodpovědní, ne zodpovědnost za to, co říkali. A e, neprokazují dostatek respektu. Já si myslím, že můžu vysvětlit svůj postoj. Já si myslím, že většina z nich ani neví, kde Bulharsko je. A myslím, že vám můžu ukázat, spoustu uh, bulharských Romů, kteří se vám budou smát. Oni nechtějí, aby vy jste je zastupoval, protože vy je nezastupujete, protože jsou součástí Eh, bulharské společnosti. Jsou to výborní občané. Nepřerušujte mě, eh, neprokazujete mi tím dostatek respektu. Na každém názoru záleží. Thank you. Měli byste potrestat ti kolegy, kteří mě přerušují. A trvám na tom, aby eh, u soudu prokázali svoje výroky. So, uh, Mr. has used his, um, his, uh... Pan Jambatsky využil svého práva pro osobní prohlášení uh, k poznámkám, které tady na jeho adresu padly a my samozřejmě požádáme o transkripci debaty, abychom to mohli vyhodnotit a pokud bude potřeba, tak eh, předseda parlamentu eh, eh, na to bude reagovat. A nyní přecházíme k dalšímu tématu dnešního programu. Nyní nás čeká rozprava o nařízení Rady o ochraně rozpočtu Unie v případu všeobecných nedostatků týkající se právního státu ve členských státech. A jako první bych chtěla dát slovo zástupci eh, eh, Rady panu státnímu tajemníkovi Rotovi. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Dovolte, abych na začátku svého příspěvku konstatoval, Eh, jednu věc, kterou se, která se nám zdá samozřejmá. Evropská unie není v první řadě vnitřní trh nebo měnová unie. My jsme především eh, společenství práv a hodnot. A tyto principy, které eh, jsou, na kterých jsou založeny naše zakladající smlouvy, tak nás jsou závazné pro nás všechny. Děkuji, že jste mi dali příležitost se vyjádřit k aktuálnímu stavu jednání v Radě k nařízení o ochraně evropského rozpočtu v případě všeobecných nedostatků v oblasti dodržování zásady právního státu v členských zemích. Tento návrh byl integrální součástí politického balíčku, který komise 2. května 2018 eh, předložila k víceletému eh, rámci. A eh, nejprve byl projednán v tomto rámci, pak byl v listopadu 2018 začalo jeho zkoumání. A rychle se ukázalo, že dva prvky jsou obzvlášť citlivé v radě. Jednak navázání právního státu a e, hlasování pro schvalování těch opatření. Podle názoru předsednictví bez e, politického zadání šéfové vlád a států nemohou dosáhnout žádných předpisů v této oblasti. Po návrhu byly Um, body, které uh, předložilo rakouské předsednictví, rumunské předsednictví, uh, prosazovalo především uh, odborné, mm, odborná doporučení, předložilo 8, doporu, kompromisů, jednak politicky, byly projednány politicky, jednak technicky. Přehled celého toho procesu a hlavních prvků jednání jsou Eh, ve zprávě rumunského předsednictví. Předseda Evropské rady si eh, vzal za úkol udělat si obrázek o tom, jak šéfové vlád v rámci jednání o MFF, o celkovém balíčku, eh, se postavili tedy k návrhu komise. Za tímto účelem v listopadu 2020 Eh, předložil eh, návrh závěru Evropské rady. Jak víte, tyto práce stále pokračují bez Eh, zadání Evropské rady k politickým prvkům ohledně eh, přeskoumání návrhu je málo možností další práce na technické úrovni. Jakmile tyto politická, tyto politická zadání Evropské rady budou k dispozici a my doufáme, že se to stane brzy, pak předsednictví neodkladně začne pracovat nad legislativním textu a jednání s Evropským parlamentem, jak, eh, aby tedy mohla začít co nejdříve. V této souvislosti předseda Michel včera informoval o jednání nadcházející schůze Evropské rady. Eh, je to součástí celkového balíčku MFF a proto musíme dbát na to, aby v rámci řádného legislativního postupu eh, ta je, nedošlo k, tato jednání nespůsobila žádné odklady eh, při schvalování parlamentu nařízení MFF, aby bylo zajištěno tedy omlouvám se za ty složité odkazy, ale je to opravdu komplikované téma. Já chci být co nejvíce transparentní při eh, informování o eh, jednání rady na toto téma. Děkuji, pane ministře Rod. A nyní za komisi má slovo Johannes Hahn. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře, ctění poslanci a poslankyně. Summit příští týden je významným okamžikem, jak jsme viděli, pocítili každý ve své vlastní zemi. COVID změnil náš život a ekonomiku. Tato bezprecedentní výzva je okamžikem, kdy na Evropě závisí víc než kdy dřív budoucnost stovek tisíc firem a perspektivy mnoha regionů nyní vysí na plánu obnovy. O to důležitější je, aby každé euro, které investujeme prostřednictvím našeho společného rozpočtu, skutečně přidávalo do hodnotu, přinášelo novou hodnotu a bylo eh, investicí do naší budoucnosti. Evropa od nás očekává, že budeme hájit peníze daňových poplatníků. A evropská regulace v tom eh, plní důležitou úlohu. A eh, takže mi nyní dovolte zúraznit tři věci. Tam, kde jsou celkové nedostatky, pokud jde o právní stát v českém státě, potřebujeme účinný nástroj, který bude chránit peníze daňových poplatníků. Protože eh, musíme mít skutečný mechanismus ochrany právního státu i a i rozpočet Evropské unie. Je to oddělený mechanismus podle článku 7 smluv. Za třetí, je to transparentní rozpočtový mechanismus na ochranu uh, rozumného finančního řízení. A dále bude eh, důkazní břemeno na komisi a na radě opatření budou muset vycházet z konkrétních faktických prvků a konkrétních skutkových podstat. Děkuji parlamentu za podporu návrhu komise, tak aby a legislativního usnesení e, z dubna 2019. Musíme zajistit ochranu zejména koncových příjemců. Je důležité, aby neodnesli Eh, nedostatky v právním státu. A komise to bude řešit v rámci trialogu. Rozsah našeho návrhu je jasný. Stanoví se jim skutečný mechanismus na ochranu evropského rozpočtu a na zajištění eh, finančního řízení. V listopadu 2019 výbory KONT a výbor pro rozpočet se již rozhodli vstoupit do meziinstitučních jednání s radou. A já mám za to, že trialog může začít brzy za německého předsednictví a e, beru na vědomí e, to, co e, tu zaznělo ze strany rady. Spolehám se na iniciativu Evropského parlamentu při hledání dohody, protože ochrana našeho společného rozpočtu je naším společným zájmem. A tento návrh právního, eh, vycházející z právního státu je klíčovým prvkem eh, celého našeho právního rámce. Pouze když eh, dotáhneme víceletý rámec, budeme mít tu podporu, kterou, kterou to potřebuje. Chápu, že je to velice ambiciozní, že, že je to velmi nabitý program, že musíme spěchat. No a pro občany, města, regiony musíme splnit eh, to, co od nás očekávají. Je to v našem společném zájmu. Děkuji. Děkuji, pane komisaře, komisaři Háne. A nyní za jednotlivé frakce. Jako první pan Sarvama za EPP. Děkuji. Cení pane ministře Roth, předsednictví rady, komisaři Háne. Před rokem a půl, už před rokem a půl, Evropský parlament dosáhl své pozice k tomuto nařízení na ochranu rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků v oblasti právního státu v členských státech. A tento mechanismus na ochranu právního státu je obrovský, aby byl obrovský skok vpřed, který by nám pomáhal chránit hodnoty i peníze daňových poplatníků a evropský rozpočet před zneužíváním a podvody. Tento parlament má, myslím, solidní pozici. Potřebujeme silný mechanismus právního státu. Je poněkud znepokojivé, že z těch částečných informací, které jsme obdrželi od rady, existují náznaky, že stále ještě přetrvávají některé nesoulady v radě i ohledně jeho základního smyslu. My jakožto Evropský parlament jsme eh, vyzvali radu, aby se pustila do smysluplných vyjednávání. Zdůrazňujeme, že nejsme ochotní pouze odkývat nějaký, nějakou hotovou věc, aniž by došlo k vyjednávání. Takže otázka na radu zůstává. Bude vaše úroveň ambice odpovídat té naší? Děkuji. Eh, joka puhuu Děkuji, pane Sarvama. Dalším zpravodajkou k této otázce paní Gardia Zabal Rubial. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisáři Háne, pane státní tajemníku Rote. Pro mě bylo velkým potěšením slyšet tady prohlášení rady týkající se ochrany základních práv a právního státu, což je základní princip komunitární legislativy. Jsme společenstvím především hodnot a práv. A pokud dnes tady o těchto věcech mluvíme, tak tím chceme ukázat, že pro Evropský parlament to není jenom jedna z priorit, ale je to podmínka sine qua non eh, všech jednání o rozpočtu, která mají proběhnout v příštích týdnech. Je to pro nás důležité, abychom zajistili dodržování právního státu, ale také nám jde o to, aby všechno, co členské státy přislíbily plnit, když vstupovaly do Evropské unie, plnili i nadále solidarita, boj proti daňovým únikům a korupce, boj proti korupci. Kancelářka Merklova včera také hovořila o tom, že je důležité eh, s námi spolupracovat na tom, abychom chránili společnou Evropu, abychom společně Evropu posílili. A já s tím souhlasím, my jsme eh, připraveni spolupracovat eh, s radou, tedy vyjednávat s radou Eh, to slovo chci zdůraznit, my určitě jenom tak nepotvrdíme jakýkoliv postoj eh, eh, rady. Chceme vyjednávat o tom, jak posílit naše společenství, aby se stalo referenčním bodem pro ostatní v oblasti lidských práv a právního státu. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Moritz Kerner na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Poková kancléřka včera velmi silně apelovala na dodržování základních práv Evropské unie, což je správné a chválihodné, ale to se bude vyžadovat také důslednost a to na tom samitu kde se bude hovořit o tomto mechanismu pro dodržování právního státu. Pokud je Evropská unie skutečně něčím víc než je vnitřním trhem, tak je to právě společenstvím hodnot. A každé jednání s radou, kde se nám nepodaří tento princip prosadit, tak jsou tímto eh, hodnoty oslabovány. Pane státní tajemníku Rote, vy jste teď velmi dobře popsal jednání na radě a v podstatě jste řekl, že členské státy se neshodují na dvou elementech, na tom právním státu a na tom mechanismu, co taková je situace dnes na radě. A to je velmi pravdivé. My skutečně nemůžeme akceptovat to, že si někdo bere peníze z evropského rozpočtu a potom pošlapává práva občanů. Jde o to, jak zajistit, aby evropské prostředky nemizely v bezedných kapsách skorumpovaných politiků, ale potom se dostávali do kapes těch největších nepřátel Evropy. Eh, o to se musíme postarat a proto tady dnes jako Evropský parlament chceme vyslat velmi silný signál na adresu Rady. Je to obrovská šance Evropské rady, která má jednat o tomto bodu, aby konečně eh, těmto lidem vystavila červenou kartu. Kýtos, edustaja Körner. Sitten... Děkuji, pane Körnere. A nyní za skupinu ID Nikola Bay, Na jednu minutu. Neustále se tady debatuje o mechanismu eh, právním státu. Připomíná se situace na Maltě nebo na Slovensku, kde byli eh, zavražděni novináři a přitom tam vládly socialistické vlády. Dnes eh, se zase hovoří o tom, že byste chtěli připravit některé o strukturální fondy a přitom máte na mysli Polsko a Maďarsko, kde vládnou velkou většinou lidové vlády a e, mají větší legitimitu nebo jsou, mají lepší volební výsledky, než vy kdy budete mít. Pro, podle vás e, nesprávně e, se dopouštějí toho vydírání, například v oblasti přijímání migrantů, bojují proti právům LGBT komunity a jsou to extremisté, kteří eh, jsou proti veřejnému zájmu. Takže když se mluví o právním státu, tak se vůbec nemluví na, o tom, že například byl na jako nového ministra spravedlnosti jmenován pan Moretti, který požadoval kdysi eh, zákazu hlavní opoziční strany ve Francii. Takže vidíme, že právní stát je politizovaná věc a eh, že chce, aby vládli soudci. A to v rozporu s vůlí lidu a my se tomu musíme bránit. Kiitos edustaja B. Ja sitten vihreiden ja Euroopan vapa... Děkuji. A nyní za zelené Daniel Freund. Um, um, narod uh, uh, Gabor Ivany eh, Budapešti pomáhá těm nejslabším, na které útočí Fideš, a to jsou imigranti a eh, bezdomovci. Často kritizuje eh, korupci a mm, Viktor Orbán šel proti němu, zrušil jeho kostel, sebral mu veřejné prostředky, vlastně zničil jeho životní dílo. A Ivany není jediný v Maďarsku. Všichni, kdo kritizují, tak všem je vyhrožováno, eh, jsou propouštěni a tak dále. Opozice nemá už eh, žádný prostor. Minulý rok nedošlo, nebylo jediné talk show, jediné interview, kde by byla pozvána opozice. V mezidobí eh, Eh, Orbánovi eh, rodina velmi bohatné, jeho příbuzní, jeho kamarádi, eh, stávají se z instalatérů miliardáři. Ehm, mm, Orbán si bojuje, buduje svůj vlastní komplex. Já jsem tam cestu, kde jsem byl dráhu, kde jsem byl jediným hostem. To je to hamba. Zprávy o Oregu Eh, spolková vláda tady má eh, blokovací minoritu a ukazuje, že, korona, že Orbán zneužívá nouzový stav Koranu k eh, MFF a záchranný fond. To je poslední šance zabránit tomuto vývoji v Maďarsku a ukázat, že hodnoty nejsou k jednání, že nemůžeme povolit, abychom dávali eh, Orbánovi miliardy bez kontroly, bez sankcí. Prosím, eh, vyřešte to v jednání v radě. Děkuji a nyní za EKR dám slovo paní Višněvské. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Je pravda, že smlouvy jsou zdrojem legislativy. My podporujeme tyto eh, iniciativy k právnímu státu evropské úrovni, které jsou v souladu s literou a duchem smluv. Ehm, s ohledem na eh, v principy EU pracuje v rámci daných kompetencí ze strany členských států smlouvách, aby dosahovala Eh, daných cílů. Kompetence, které EU nedostala v rámci smluv, zůstávají členským státům. Bohužel tento nový mechanismus, který spojuje s rozpočtem, s principem právního státu, je nepřesný a negarantuje legální eh, nebo právní jistotu členským státům. Kondicionalita vynaložených prostředků musí být založena na objektivních, specifických, měřitelných, adekvátních kritériích nemůžete použít nespecifikované hrozby nebo fobie levice, které jsou tady prezentovány. Navržený návrh textu neplní odpovídající kritéria, dává příliš velký prostor, je příliš politický, není právní a není ekonomický. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo paní Modik. Kiitos arvoisa rouva puhemies. Děkuji, paní předsedkyně. Opakem právního státu je diktatura. Proto je právní stát je jednou ze základních hodnot Evropské unie a my potřebujeme mechanismus, který zajistí, že nebudeme platit peníze zemím, v kterých se právního státu nedostává. Pokud neexistuje systém práva, pak nemůžeme vědět, jestli zločiny budou potrestány. A teď přijímáme fond obnovy a někteří z jeho příjemců jsou právě zeměmi, kde existují tyto nedostatky. Musíme žádat, aby peníze, které obdrží tyto prostředky, dodržovaly všechny zásady právního státu, pokud Evropská unie nedodrží zásady právního státu, pak už nejsme společenstvím hodnot. Tak, jak to otcové zakladatelé chtěli. Děkuji. Děkuji. A nyní dostane slovo Mario Furora. Prosím, máte slovo. Grazie, presidente. Leo... Děkuji. Evropa by se eh, měla vybavit legislativními nástroji v oblasti právních států. Měla by mít jasná práva, aby se tady nerozhodovalo nahodile. My si myslíme, že ale by mohlo dojít ke zneužití k politickým cílům a proto by o tom Eh, měla se komise a rada postradat, aby tato kritéria byla naprosto jasná, aby no, mechanismus právního státu nemohl být zneužíván. Musí se to opírat o měřitelné a ověřitelné eh, ukazatele. A eh, mělo by to být vyhodnicováno každý rok. Nesmíme si, že by to mělo být spojováno s makro

Mar- Margarita Marquez. Eh, um Děkuji. Já vím, že tohle je otázka, která panu ministrovi leží hodně na srdci. A my se na vás spoleháme, že budete chránit právní stát. Země, která je kandidátskou zemí, musí respektovat kodenská kritéria, mezi něž spadá právní stát to je požadavek, který nemůže jen tak zmizet poté, co stát vstoupí do členské unie, poté, co už je členem. A finanční příspěvek evropských občanů evropskému projektu musí jít skutečně na evropské věci, evropský projekt. Proto potřebujeme tento nový solidní mechanismus, který nám umožní jednat v případě, kdy hrozí nějaké ohrožení eh, právní, právního státu je důležité respektovat také parlamentní um, pravomoci v této oblasti. Musíme hájit parlamentní demokracii, právní stát a zajistit, aby eh, popla- peníze právních poplatníků sloužily na obranu evropských hodnot a politik. Děkuji. Paní Marquez. A nyní dostane slovo paní Katalin Čech. Děkuji. Paní předsedkyně. Děkuji. A... Aby se konečně posunula trochu dál a aby jen neřečnila. A my jsme předložili velmi dobrý návrh, ta inteligentní podmíněnost. To je skvělý návrh, kterým můžeme zajistit, aby byly vlády potrestány, ale místní orgány, aby nebyly. To jsou tyto tři kroky. Monitorování, zmrazení a přesměrování. Monitorování, tím se bude zabývat i veřejný žalobce a samozřejmě při porušení zmražení a přesměrování na finální subjekty s přímou kontrolou komise. A ještě připojím něco k těm politickým problémům, o kterých se tak často baví rada. Existuje takový diskurs, kde se říká, že existuje konflikt zájmu mezi členskými státy. Ale myslím, že to není úplně správně pochopeno. Samozřejmě, že je konflikt zájmu, ale to je mezi eh, hlavy států a vlád Třeba eh, premiér Orbán není, nerovná se Maďarsko. Čili já jsem přesvědčena, že rada by měla zastupovat lidi, malé firmy, nevládní organizace, potřebné. Ti by měli být těmi přímými příjemci finančních prostředků komise. Jak můžeme věřit vládám, které zneužívají pravomoci, nerespektují evropské hodnoty a jen živí korupci? Jak můžeme pak věřit, že vynaloží naše prostředky účinným způsobem? Já myslím, že ta odpověď je jasná. Nemůžeme jim věřit a neměli bychom jim věřit. Děkuji, paní A no, následuje Johan Kus. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já si myslím, že nikdo um, tady eh, nespochybňuje princip právního státu. Právní stát je zásada, která musí být respektována, která je respektována. Co ale Eh, je problém, je na provázání právního státu s mechanismem, který by eh, nemusel nutně platit pro všechny stejně. A to je problém a rozpor i vůči jiným principům, principu demokracie, subsidiarity. Musíme dbát na to, abychom v boji proti jednotlivým věcem, které jsou eh, skutečně problémem a proto existují OLAF, EPO, účetní dvůr a další, tak abychom v tomto boji eh, nedospěli k Lex Orbán, který by pak eh, eh, nedosáhl toho, co ho má. Takže dbejme na to, abychom nepřestřelili. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Poncáty Obios. Evropský rozpočet musí být chráněn a musí to být založeno na objektivních kritériích. Porušování právního státu má mnoho dimenzí, ale minimální objektivní práh, který všichni demokraté uznávají, že, že političtí vězni, eh, držet politické vězně je nekompatibilní s, poli, s právním státem. Amnesty International a pracovní skupina OSN konstatovala, že katalánští lídři, které jsou ve Španělsku ve vězení, jsou politickými vězni a musí být propuštěni. Španělské orgány neposlechly tyto požadavky. Pokud eh, Španělsko eh, bude takto postupovat vůči katalánské menšině, tak je porušován právní stát ve Španělsku. Není fér se dívat jenom na východ, vážení přátelé. Právní stát je porušovan na západě. Pokud vám záleží na demokracii a lidských právech, prosím podívejte se i na Španělsko. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dám slovo paní Holmajer na jednu minutu. Paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové, to, co mi tady teď eh, jak si eh, napadá, je, že si každý eh, vybere stát, který se mu nelíbí. A to je nedorozumění právního státu. Právní stát znamená základní standardy. A pak máme možnost pokud nebudou tyto standardy respektovány bez ohledu na eh, stranu osoby nebo zemi. Pak můžeme eh, důsledně přijímat opatření a udělovat sankce. Je mi jedno, ať je to de Arban Orbán Babiš. Máme některé problémy v různých politických rodinách. Máme problémy s právním státem. A to chci říci, Jasně, musíme dělat systematické kontroly, systematicky ověřovat, zda fungují určité mechanismy právního státu, věřovat, jak probíhají například veřejné zakázky, zda e, nejsou ve prospěch určitých e, podniků, otevírat e, všechny oprávněné subjekty, zveřejňovat informační systémy, tak e, aby bylo možné skutečně všechno prověřit a nemuset to měsíce zkoumat. Já nechci postupovat partajně politicky, ale prostě podle standardů a e, příslušných opatření. Pak budeme důvěryhodní. Děkuji vám. A nyní má slovo místo předsedkyně parlamentu Parly. Děkuji, paní předsedkyně. Je to důležité téma. Proč tomu tak je? Proč bych eh, tento mechanismus ochrany právního státu, finanční mechanismus měl být tak důležitý? A to proto, že se všechny členské státy, když vstupovaly do Unie, zavázaly tyto hodnoty dodržovat a tyto hodnoty už nejsou samozřejmé. Čím dál tím více států si rádo bere tyto prostředky, ale nebrání nezávislost justice, médií a práva občanů. A za třetí, bez respektu, bez dodržování těchto hodnot eh, tato unie přestane existovat. Vnitřní trh sám o sobě nestačí, eh, protože i ten vnitřní trh si vyžaduje účinnou ochranu práva a všichni evropští občané mají právo na to, aby jejich daňové eh, příspěvky neskončily v kapsách skorumpovaných politiků. A za páté, bohužel tyto vlády bohužel nerozumí žádné jiné řeči než řeči peněz. Vážená komise, vážená rado, my bychom eh, chtěli dosáhnout přijetí podmíněného eh, monitorovacího systému, ale eh, víme, že to narazí na velmi rozhodný odpor. Jsou tady někteří, kteří to chtěli rozředit, zamítnout nebo podkopat jakýmkoliv způsobem, protože efektivní ochrana ale nám leží na srdci a my uděláme všechno pro to, abychom ji zajistili. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Hansenovi na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně, pane státní tajemníku Rote, pane komisaře Rintersi. Před více než rokem komise přišla s návrhem a po tomto roce je už známá pozice parlamentu Chceme zajistit dotržování právního státu, protože ta situace je velmi špatná. Nikdy eh, nebylo eh, promrháno tolik prostředků, ale eh, příliš mnoho to jde do kapes autokratů a ty potom pošlapávají naše základní práva. To mechanismus právního státu musí být spojen s Eh, poskytováním evropských prostředků a já doufám, že německé předsednictví, pane Rote, se postará o to, aby evropské prostředky eh, se dostaly eh, k těm, kteří je skutečně potřebují a umějí je využít, ale ne do kapes těm, kteří je naprosto bezostyšně zneužívají. Děkuji vám, pane Hansene. A nyní je na řadě paní Wolters. Prosím, na jednu minutu. Děkuji, pane státní tajemníku Rote. Naše evropská demokracie je zranitelná. Řada oligarchů a populistů v Evropě krok za krokem podkopává právní stát a přitom eh, eh, využívají eh, dotací a víme, už, a už známe velmi dobře jejich triky. Není to nějak zvláštní, že jsou to oligarchové populisté, eh, jsou největšími příjemci, oni rozdělují ty prostředky ve prospěch eh, svých eh, spolupracovníky a myslí si, že je nikdo nevidí a proto potřebujeme ten mechanismus správního státu, který nám umožní zavést sankce vůči takovým podvodníkům. A čínské státy tady musí jasně prokázat, že dodržují tato pravidla. Musíme chránit evropskou demokracii a právní stát všude, ve všech členských státech, protože daňoví poplatníci si nezaslouží, aby jejich peníze byly zneužívány skorumpovanými politiky. Děkuji vám, eh, paní Wolters. A posledním řečníkem v této debatě je pan Otmar Karas, místopředseda parlamentu. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Právě proto, že Evropská unie je eh, společenstvím hodnot, tak je velkou ostudou, že členské státy pořád nedokázali zhodnout no, na mechanismu právního státu, protože asi nechtěli a blokují to přijetí. Občané, my, všichni, už máme plné zuby toho neustálého odkládání a zdržování. Členské státy musí konečně eh, eh, se postarat o, na, to, o to, aby byli důvěryhodní, aby eh, občané měli důvěru v tyto mechanismu. Není možné, aby šly prostředky státům nebo osobám, které pošlapávají základní práva a proto ten mechanismus správního státu musí být zabudován do toho distribučního klíče rozdělování eh, prostředků z evropského rozpočtu v příštím období. Musí to být součástí celého balíčku. Do držení právního státu a základních práv je absolutní priorita nejenom pro německé předsednictví, nejenom pro rakouskou spolkovou vládu, ale pro nás všechny, protože to je naprostý základ celého našeho společenství. Kiitos, edustaja Karas. Děkuji, pane Karas. A nyní za komisi, kterou zastupuje Didier Rendes. Děkuji. Dámy a pánové, poslanci a poslankyně, děkuji vám za dnešní rozpravu. Opravdu mě těší slyšet, že se plně shodujeme na významu ochrany rozpočtu Unie vaše podpora v tomto ohledu je zásadní. Dodržování právního státu je předběžnou zásadní podmínkou náležité zprávy finančních prostředků. A ta logika je jasná. Pokud máme kontrolovat využití evropských fondů a chránit finanční zájmy Evropské unie před korupcí a podvodem, potřebujeme v každém členské státě nezávislé justiční systémy, účinné služby pro vyšetřování a účinné fungování veřejných orgánů provádějících evropských rozpočet. Pokud tyto funkce jsou ohroženy nějakými obecnými nedostatky právního státu v členském státě, tak by Evropská unie měla mít možnost omezit přístup k evropským financím eh, um, přiměřeným způsobem. Dovolte mi také zdůraznit, že tento mechanismus zajišťuje férovost a objektivitu tohoto procesu. Zohlední i názory členského státu a zaručí přiměřenost přijatých opatření. Kromě toho přijatá opatření budou předmětem plné justiční uh, přes, přeskumu soudního dvora. Ten mechanismus musí zůstat rychlý a účinný. Čili zásadní je, aby modality hlasování v radě vycházely z uh, inverzní kvalifikované většiny, tak jak to navrhla komise. To by zajistilo rychlé přijetí navrhovaných opatření. Stění poslanci a poslankyně, momentálně neexistuje žádný nástroj, který by chránil evropský rozpočet před obecnými nedostatky právního státu v oblasti právního státu v členských státech. A tento nový mechanismus by výrazným způsobem zlepšil ochranu evropského rozpočtu a zaplnil by tak podstatnou mezeru. Je to o to důležitější, že bude více financí a více flexibility, tak jak to navrhuje komise v reakci na krizi COVID-19. Musíme chránit tyto prostředky ve vlastním zájmu všech daňových poplatníků a občanů Unie. Komise i nadále zůstává odhodlána přispívat k hledání kompromisu a vyzývá parlament a radu k rychlému dotažení dohody na tomto důležitém návrhu a také o e, příštím víceletém finančním rámci. Je tudíž v našem společném zájmu rychle dospět k dohodě, tak, aby nová víceletá dohoda, víceletý rozpočet platil od 1. ledna 2021. Evropská unie musí mít prostředky na udržitelné oživení, na podporu e, firem a regionů, které byly nejvíce postiženy. To dlužíme i budoucím generacím. Plán obnovy, který je teď navržen, je příležitostí pro Evropu, aby byla odolnější, zelenější a digitálnější, ale také ambicioznější při ochraně svých hodnot. Komise udělá vše, co je v jejich silách, aby připravila podmínky pro rychlou účinnou dohodu mezi spolulegislátory. A chci říct radě, že jsme připraveni se pustit do diskuzí v trialogu pokročit při ochraně rozpočtu Evropské unie a při obhajobě našich společných hodnot. Děkuji. Děkuji. Pane komisaři si A na závěr zástupce Rady. Vážení poslanci, pane komisaře, kdo, má, kdo se bojí kontroverzí? Eh, vy ne, ale rada také ne. Všichni víte, o co jde. Evropa není budována jenom na koncezu, ale také na sporech a naši Eh, otcové zakladatelé si před desetiletími nedokázali představit, že někdy se dostaneme do situace, kdy budeme muset zkoumat, zda principy právního státu platí ve všech členských zemích. A já chci navázat na to, co řekla paní Holmeier. Jde o rovné zacházení. Rada klade důraz na to, aby všechny členské státy eh, měly rovné zacházení, aby všechny byly přeskoumáni. A když eh, pan eh, Daniel Front pochybuje o e, předsednictví, nevím, co bylo řečeno, ale co bylo také mm, odesláno, to je totiž program předsednictví. A tam se říká, my podporujeme návrh komise na navázání e, rozpočtových prostředků EU na dodržování e, standardů právního státu v členských zemích. A právě o to jde, dámy a pánové. A to nám nestačí. Nestačí nám to a mohu vám jenom říci, pane Tas, e, my jsme skutečně velmi bdělí nespíme. A to je návrh předsednictví. My v radě na každé schůzi za tohoto předsednictví se budeme zabývat situací právního státu v Evropské unie. Budeme eh, plánovanou zprávu Evropské komise o právním státu použijeme eh, k tomu, abychom si udělali objekt, abychom vedli tedy objektivní eh, výměnu názorů. A tady proto jsem velmi vděčný, eh, vžení kolegové, za vaše povzbuzení. Vidím tady velkou míru souhlasu a je to zakotveno eh, v jednání o víceletém finančním rámci. Vy víte všichni lépe než já, že všechno spolu souvisí. Nemluvíme izolovaně o jedné oblasti. Přesto se můžete spolehnout na to, že slova kancléřky E, zazní až na Evropské radě a bude jasně řečeno, že nejde jenom o peníze, ale o to, co nás drží pohromadě. A na otázku pana Zavrma a Kerners, zda je tady dostatečná ambice, tak odpovídám jasným ano. Politické rabaty se nebudou udělovat nikomu a Těším se na další jednání s vámi. Jde o hodně, ale jde také o jednotu Evropské unie, která spočívá na společných hodnotách, z nichž je důležitý právní stát. Děkuji. Kiitokset ministeri Roth ja toivotan teille mitä paras. Děkuji, pane ministře Rote. Přeji vám hodně úspěchů ve vašich jednáních a Tímto končíme naši rozpravu a dročujeme zasedání do 18.15 hodin.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

Care colleghe e cari colleghi, la seduta è ripresa. Zasedání pokračuje. Vi comunico i risultati del secondo turno di votazione. Nyní bych vás chtěl informovat o výsledcích druhého kola hlasování. Evropská občanská iniciativa eh, dočasná opatření ohledně sbírání o ověřování a dalších eh, fází COVID-19, pozměňovací návrh 15 přijato a tím je eh, procedura uzavřena. Pokyny pro politiky zaměstnanosti členských států, blokové hlasování přijato, pozměňovací návrh eh, první část přijato, druhá část přijato, čtyři první část přijato, pět první část přijato, 5, druhá část přijato, 5, třetí část přijato, 6 na tři části, první část přijato, druhá část přijato, třetí část přijato, čtvrtá část přijato, 11, první část přijato. 11 druhá část přijato, 15 první část přijato, 15 druhá část přijato, 17 první část přijato, 17 druhá část přijato, 20 první část přijato, dvacet druhá část přijato, 23 část přijato, 33 první část přijato, 33 druhá část přijato, 36 přijato, 38 přijato, 28 odpadá, 37 přijato, 7 odpadá. Návrh opravného rozpočtu číslo 5 k souhrnému rozpočtu 2020 pozměňovací návrh 1 odmítnuto. strategie veřejného zdraví po COVID-19. Pozměňovací návrh 11 eh, zamítnuto, odstavec 1 první část, přijato druhá část, přijato návrh číslo 1 zamítnuto, odstavec 2 přijato, návrh 2 zamítnuto, návrh 7 zamítnuto, návrh 12 zamítnuto, 13 zamítnuto, 14 zamítnuto, 15 zamítnuto, Odstavec 9, první část přijato, odstavec 9, druhá část přijato, odstavec 10 přijato, pozměňovací návrh 3 zamítnuto, pozměňovací návrh 16 zamítnuto, odstavec 11 přijato, pozměňovací návrh 17 zamítnuto, odstavec 12 přijato, odstavec 13 přijato, odstavec 14 přijato, Pozměňovací návrh 25 přijato, pozměňovací návrh 22 přijato, odstavec 25 první část přijato, druhá část přijato, pozměňovací návrh 18 přijato, odstavec 28 přijato, pozměňovací návrh 19 přijato, odstavec 31 první část přijato, druhá část přijato, odstavec 32 přijato, pozměňovací návrh 23 přijato, Odstavec 34, první část přijato, druhá část přijato. Pozměňovací návrh 24 přijato, pozměňovací návrh 26 přijato, pozměňovací návrh 20 zamítnuto, odstavec 40 první část přijato, druhá část přijato, odstavec 42 přijato, Citace 5. Přijato úvodní ustanovení A, návrh 4 zamítnuto, B přijato, pozměňovací návrh 5 zamítnuto, pozměňovací návrh 6 zamítnuto, pozměňovací návrh 21 přijato, 9 zamítnuto, pozměňovací návrh 10 zamítnuto, pozměňovací návrh 8 zamítnuto. Frakce SD a Renew mě informovali o některých rozhodnutích o změně složení výborů a delegací. Tato rozhodnutí budou zahrnuta v zápisu z dnešního zasedání a vstoupí v platnost tímto oznámením. A tím jdeme na třetí kolo hlasování Budeme hlasovat eh, o eh, bodech, které máme v pořadu jednání. A ještě předtím, než zahájíme hlasování, chtěl bych dal eh, slovo panu Stardinovi, pokud jde o článek 107, 159 ohledně dohody mezi EU a Novým Zélandem a výměně o osobních údajů mezi agenturami a policejními orgány Nového Zélandu a EU. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům a stínovým zpravodajům za úsilí vložené do této zprávy. Skutečným cílem této zprávy je vydat doporučení Evropského parlamentu k sepsání dohody mezi Evropskou unii a Novým Zélandem, tedy Europolem a novozélandskými orgány pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu. Bohužel všichni si uvědomujeme, že terorismus je stále velkou dnešní hrozbou a boj proti těmto typům trestných činností je naprostou prioritou pro Evropské unii, pro Evropskou unii a pro všechny členské státy. Příliš mnoho obětí jsme museli oplakávat v posledních letech, příliš mnoho eh, zmařených životů se stalo vedlejší obětí nenávisti a násilí. S Novým Zélandem eh, vstupujeme do skutečné spolupráce na základě eh, Christchurchské strategie. Evropská unie a Nový Zéland jsou partneři, kteří sdílejí stejné hodnoty a principy k mnoha aspektům, eh, které mají dopad na globální společenství. Eh, Europol a eh, novozélandská policie uzavřeli společný pracovní program strukturované spolupráce, nicméně momentálně proto není právní základ. A ten je základní, eh, abychom si uvědomovali, jaké typy terorismu existují. Je třeba naplnit mnoho cílů v průběhu vyjednávání, například postarat se o to, abychom používali osobní údaje ke správným účelům a abychom tak mohli dodržovat základní práva jednotlivců při transferu dat. Je jasné, že hlasování o tomto bodu eh, bude muset hledat eh, rovnováhu mezi všemi těmito požadavky. Musíme bojovat proti terorismu a jeho mezinárodnímu rozsahu a zároveň k tomu potřebujeme správný legislativní rámec a já doufám, že v Evropském parlamentu se nám to v blízké budoucnosti podaří. Eh, děkuji, paní Starino. A my tedy zahajujeme eh, hlasovací zasedání od 18.15 do 19.45. Hlasovat se bude stejným postupem, jak je dnes obvyklé. A já nyní eh, ohlašuji, oznamuji, že toto zasedání hlasovací je zahájeno potrvá do 19.45 a výsledky vám budou sděleny zítra v 9 hodin. 19.45 uzavřeme toto zasedání a budeme pokračovat opět od 9. hodiny zítřejší. To je všechno, děkuji vám.